Uh, Milí kolegové, doufám, že se můžeme pustit do hlasování. Tedy první hlasování je o interinstitucionální dohodě o lepší právní úpravě. Včera jsme probrali všechno ohledně pozměňujících návrhů, můžeme se tedy pustit bezprostředně do hlasování, takže prosím, abyste vložili kartičky do zařízení, otestujeme, zda zařízení funguje. No, Maybe they have somebody who's voting for them, I don't know.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 can we have 25? Ah, there's the six socialists. Okay, okay. Okay, whatever, we start. Takže tak či tak, budeme hlasovat, protože není času na zbyt. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Ověříme pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Vypadá to, jako by to zástupců strany lidové bylo o jednoho víc. Takže musíte se rozhodnout, kdo z vás. Vy tedy vyndáte kartičku. Kdo tedy? Vy byste se měli dohodnout. Dobrá. Byla bych sice ráda, kdyby lidovci měli hlasů víc, ale nejde to. Končím hlasováním. Zamítnuto. Jdeme k pozměňovacímu návrhu 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Split první část. Pro? Proti? Ověříme první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 pro? Proti? Můžeme ověřit, prosím, pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 11 k 12. Teď dále pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 18 ústní, je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikdo, takže kdo je pro 18, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 19 pro, proti. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme pozměňovací návrh 19. Tedy zamítnuto. Milí kolegové, po celou dobu tady je jeden nebo dva kolegové, kteří nehlasují. Víte o tom, jenom abyste to věděli, my vidíme, že jeden nebo dva nehlasují. Pokud je to úmyslné, prosím, tedy kompromis. A kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak jdeme pozměňovací návrh 28, 28, 28, Můžete k tomu hlasovat navíc kompromisu A, kdo je pro, proti, teď to ověříme. Končím hlasování. But no, one person has disappeared. Hmm? I, <laughs> uh, yeah. Now one person has disappeared. We don't know from which party. <clears throat> Tak, tohle bylo zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Takže ověříme 30. We close the vote. Zamítnuto. jedenáctku třinácti. Pozměňovací návrh 31. Split vote. Kdo je pro první část? Pro? Proti? Ověříme první část 31. We close the vote. Yeah. And it is rejected. Second part. Zamítnuto. Druhá část pro Proti? Ne, to ne. Budeme hlasovat tedy o druhé části. 32 zase split vote. První část pro. 32 pro. Proti. Myslím, že zamítnu to, ale ověříme to. Je to velmi těsné. 32 první část. Přijato. První část přijato. Druhá část, kdo je pro? Pro 32, druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 47, pozměňovací návrh 47 na doplnění kompromisu C. Kdo je pro? 47. Proti? Drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 49. 49 pro. Proti? Drželi se zamítnuto. 50. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 51 pro, proti. Myslím, že přijato, ale radši ověříme 51. Končím hlasování. Zamítnuto 12, 12. Ostuda. Pardon. Teď pozměňovací návrh 52 pro, proti, drželi se přijato. 56, 56 split vote, první část pro, proti, drželi se zamítnuto, druhá část pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 58 pro, proti, drželi se zamítnuto, 59 split oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, proti, lidovci, strana lidová proti, je taky zamítnuto. Drželi se zamítnuto, takže 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61 pro, proti, drželi se přijato, 62 pro, proti, ověříme, ověříme 62, 62, opravuje se paní předsedkyně. Končím hlasování. Zamítnuto. Vypadalo to těsně, ale nebylo. 63, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 67, 68, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71 pro, 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73 pro, proti, zdrželi se přijato, 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75, 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se přijato, 77, tam to byla jazyková věc, ale hlasovat o tom nemusíme. Pokud to stáhnete, tak o tom nebudeme hlasovat. Pokud to nestáhnete, tak o tom budeme hlasovat. Stahujete, tedy dobrá, hlasovat nebudeme. 78 pro, 78 pro, 78 pro, proti, ověříme 78, strana lidová zasměla ohlas víc, aspoň to říká zahlasovací zařízení, zdá se, že se zařízení porouchalo. Prosím, aby kolegové z EPP zvedli ruku. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak vy jste ten skrytý přebytek. Musíte vytáhnout kartičku. Někdo z vás se musí rozhodnout a vytáhnout hlasovací kartičku. Tak, teď je to v pořádku, děkuji. 78 ještě jednou, protože jsme měli ten zádrhel. Tedy 78 pro, proti. Teď to ověříme. 78, protože nevíme, jak to dopadlo. Končím hlasování. Přijato. 79 pro, proti, drželi se. Pardon? Výsledek 78 byla to jasná většina. Prosím? Byl tenhle problém i u 52, když jsme o tom hlasovali? Celé je to divné, doufám, že to zařízení je v pořádku najednou se to objeví, pak to zmizí. Takže teď 79, to jsme hlasovali, 79 opakujeme pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 80, kdo je pro, proti, ověříme 80. Končím hlasováním. Přijato 16 ku 6. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 82, kdo je pro, proti, ověříme 82. A je to zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, ověříme to, nevím, je to celé nějaké, 85,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 Děkuji, paní předsedkyně. Chci jenom říct, že bychom rádi stáhli tento pozměňovací návrh 93. 93 staženo, 94 pro, proti, zdrželi se přijato, 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 96 nehlasujeme, před to bylo staženo, 97 také. Teď ústní pozměňovací návrh číslo 2. Včera to tady bylo prezentováno kolegyní McIntyre pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, drželi se, ne, ověříme to. Ověříme pozměňovací návrh 4. Myslím, že tady možná někdo reagoval na dvě otázky naraz, tedy zamítnuto 4 ku 19, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis G pro, proti, zdrželi se přijato. A pak tady máme pozměňovací návrh 8, kde máme dělené hlasování. První část pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, ne, to odpadá, druhá část odpadá, teda první část přijata a teď závěrečné hlasování. Okay. Okay. Yeah. That, um... So it is adopted. No? Takže 19. Děkuji vám všem, je to tedy přijato, děkuji za toto hlasování a můžeme postoupit. Paní předsedkyně, mohla by se třeba poblahopřát panu zpravodaji. Já jsem si právě říkala, kdo byl zpravodaj, abych mu poblahopřála. Takže děkuji vám, myslím, že je to dobré, že to tak to zvládlo a posunuli jsme ten problém někam dál. Teď se dostaneme k druhému hlasování. Jste na to prosím připraveni? Okay. So we vote now Pascal Durand. Pascal Durand, Absolutorium 2014 obecní rozpočet EU, Rada a Evropská rada. E, Paskale, souhlasíte s kompromisem A? Pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Padá. Potom 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut? Pozměňovací návrh um, 13, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi, zamítnuto, pardon, obejříme druhou část 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 14, kdo je pro? Proti? Je to zamítnuto. 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 16, eh, technická korekce, ale budeme, budeme hlasovat, ano, o 16. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18, pro, proti, ověříme 18. Je to schváleno. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 22 a 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme 22 a 23. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 1 pro, proti. Ověříme pozměňovací návrh 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Tady to je opět velmi těsné, takže ověříme dvojku. Jedna osoba nehlasovala. Je to u konce. Opět schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 4, e, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno? 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno? 6, oddělené hlasování, první část, šestky, kdo je pro? Proti? Nikdo se ne, ne, to nechce ověřit, takže to nebudeme kontrolovat. Druhá část, to nemá smysl. Sedmička pro, proti, zdrželi se Zamítnut poslanecí návrh 8, kde je pro, proti, třeli se schváleno. Závěrečné hlasování uděláme ho elektronicky. Končím hlasování. A 21 ku dvěma schváleno. Paskale, Gratuluji, to byla skvělá práce. Myslím, že jste usiloval o důležité věci, takže je to úspěch. Pan Giegold tady zatím ještě není. Could start. Mercedes. Mercedes. Mercedes.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 Vážení kolegové, takže nyní, abychom zbytečně nestratili 20 minut, tak se přesuneme k bodu číslo 11 našeho pořadu jednání a to je lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy. There is a meeting of the Committee on schůze výboru pro ústavní záležitosti probíhá. Takže přejdeme k bodu číslo 11 a chci dát slovo našim zpravodajům. Kdo z vás bude mluvit první? Mercedes Bresso nebo... Bo... Okay. Okay, I, I don't no, know you accept that. Start, start, why you accept that? I'm just shocked. It, you already lost two minutes. No, Dobře,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 I'm personally against that because I believe that will weaken the position of the parliament at controlling the commission. Making... Oslabí pozici Evropského parlamentu, ale je to alespoň důvod o tom diskutovat. A já si myslím, že ale musíme upozornit na tuto alternativu. To automaticky neznamená, že všichni s tím souhlasí. My to musíme vyjasnit. Máme k tomu pozměňovací návrh, já a Mercedes a my bychom ty věci měli vyjasnit v tom kompromisním poznacím návrhu, že to neznamená, že to tak eh, tady bude, nebo že to tak chceme, protože ono je velmi důležité, aby nás eh, celý parlament podpořil a měli bychom ukázat, že není úkolem výboru AFKO, aby eh, dělal mm, mm, rozhodnutí, konkrétně rozhodnutí o měnové politice. Jsem osobně překvapen. Anika tam měla pouze 47 pozměňovacích návrhů, které vlastně překračují Lisabonskou smlouvu. Budu se, to, budeme to muset ještě podrobněji prověřit, obávám se, že toho bude více. Takže musíme postupovat velmi obezřetně, tak, aby ta situace byla schůdná Myslím si, že mnohé z těch pozměňovacích návrhů bude možné zohlednit v rámci krátkého změní kompromisních pozměňovacích návrhů, tak abychom to příliš neprotahovali, eh, tu zprávu, ale abychom zároveň zabránili e, nedorozumění. Je tam jeden pozměňovací návrh, který mě napadá, a to je jednotné zastoupení u finančních mezinárodních orgánů. Tady samozřejmě je problém s hlasovacím právem. Mohlo by dojít k situaci, eh, že když to uděláme, že Evropa ztratí eh, své hlasy při hlasování a to musíme samozřejmě zohlednit. Je tady samozřejmě otázka toho jednotného zastoupení a zároveň musíme přihlédnout k otázce eh, počtu hlasů Evropy. Takže to jsou problémy, které musíme nastínit a Myslím si, že po diskusi se stínovými zpravodaji já a Mercedes budeme schopni předložit návrhy, ehm, které budou schůdné, které podpoříte. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit italsky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Domnívám se, že ale už není k tomu mnoho co dodat, k tomu, co řekl pan kolega Elmar. Očekávali jsme mnoho pozměňovacích návrhů a ty ostatně dorazily, čili jak si jistě představíte, neměli jsme zatím ještě dostatek času, abychom si je všechny podrobně pročetli. Zatím jsme se na ně jenom tak v rychlosti podívali, abychom pochopili celkový ten rámec, tu strukturu, jednotlivé typy pozměňovacích návrhů. Jak zmínil pan kolega, velice často tyto pozměňovací návrhy zahrnují dlouhé, obsáhlé specifikace toho, jak by měla vypadat ta která záležitost popsaná v tom kterém odstavci kterém článku. Já myslím ale, že to není pozitivní, protože příliš dlouhé zprávy riskují, že následně budou nečitelné. Čili úsilí, které bychom měli vyvinout eh, s stínovými zpravodaji, je opravdu se zaměřit na to, zda tam existuje nějaký věcný problém, který ten předložený pozměňovací návrh se snaží vyřešit ale ne, abychom to nějak zbytečně všechno prodlužovali a natahovali a abychom zde vypracovávali nějaké obsáhlé dlouhé odstavce, takřka nekončící. Určitě není cílem pozměňovacích návrhů, aby zprávu následně jenom prodlužovali. Někdy se tomu těžko zabraňuje, ale prostě náš cíl je takový. Samozřejmě je na místě změnit, změnit a pozměnit některé ty věci, které my jsme třeba náležitě neošetřili, náležitě nepopsali, ale jak řekl pan kolega Brok, ne všechno to, co je teoreticky možné, by se mělo takto popisovat. Ovšem, s ohledem na všechny ty diskuse, které tady probíhají a také zanedlouho nás čeká rozprava právě o Brexitu, eh, tak je zřejmé, že význam takové smlouvy, jako je Lisabonská smlouva, je, aby právě upravovala všechny tyto normy, a aby bylo možné realizovat všechny tyto věci, o nich se nyní v Evropě hovoří, aniž by bylo nutné neustále smlouvu pozměňovat. My jsme předložili také některé společné pozměňovací návrhy, abychom zohlednili výsledky vyjednávání se Spojeným královstvím. cílem, abychom právě poukázali na to, že příslušná legislativa možná musí nějakým způsobem odraz, odrážet ty výsledky vyjednávání se Spojeným královstvím, tak aby tedy na jedné straně se případně objevily eh, legislativní pozměňovací návrhy a na druhé straně, pokud jde o smlouvy jako takové, tak je potřeba si uvědomit, že pokud by bylo potřeba udělat změnu smluv, tak to by bylo nezbytné prostřednictvím konventu, kde ovšem náležitým způsobem bude zapojen i Evropský parlament. Ale v takovémto případě také ty pozměňovací návrhy musí náležitě odrážet příslušné téma. Není možné, abychom my mm, předkládali zprávu ve chvíli, kdy vyjednávání již skončilo a my už známe výsledky toho jednání. Čili my jsme se dohodli, že si tady ponecháme možnost mm, možnost předkládat pozměňovací návrhy ještě jeden den po ukončení Evropské rady. Nevím, zda byly předloženy ještě některé další návrhy, pokud jde o vztah se Spojeným královstvím, ale pochopitelně je jasné, že to ještě budeme muset náležitě probrat se stínovými zpravodají na naší schůzce. Čili závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat všem těm, kdo předložili pozměňovací návrhy, těm, kteří se snaží eh, respektovat Lisabonskou smlouvu a náležitě realizovat její potenciál, protože jsou zde i tací, kteří popírají eh, tuto smlouvu, popírají potenciál Lisabonské smlouvy. Pochopitelně takovéto podněty jsou neakceptovatelné, nebudou přijaty, ale pochopitelně komise a parlament se můžou schod, dohodnout, jak chtějí, takže některé ty věci jsou pro nás naprosto neakceptovatelné, ale pochopitelně pokud jde o ty jiné záležitosti, tak to náležitě probereme, prodiskutujeme, stále s tím cílem, aby ta zpráva byla co nejvíce jasná a přehledná. Děkuji. Elmar Elmar chtěl ještě jednou promluvit, eh, jenom stručně. Eh, já bych rád také několika větami promluvil k vyjednávání o Brexitu. Um, já tam eh, se toho nebudu moci účastnit, protože v mém výboru budeme mít paní Mogherini, ale pan Ferhofstadt, který doprovází pana Šulce a vyjednává o tom, ehm, mm, tak ten Eh, tedy nás tam zastupuje a Evropský parlament má velký vliv, zatím eh, opravdu v minulosti nebývalý, takže eh, my jsme se se 70 až 80 prosadili v naší pozici. Podařilo se nám dosáhnout, že um, bude 19 eurozemí, Eh, a sedm se podrobilo různým povinnostem, abych se mohli eh, tedy podílet na eurozóně a dosáhlo se prodloužení závazku těchto sedmi zemí, eurozemí. To je důležité, aby, tedy je to důležité kvůli multi-currency eh, union, tedy unii mnoha měn euro je měnou Evropské unie. Potom další věc, to se týká francouzů a Lucemburska. Pro nás bylo jasné, že Velká Británie by nebyla znevýhodněna na vnitřním trhu jako neeurozemě. Ale jasné, že ním z toho nepoplynou ani žádné výhody, zejména ve finanční oblasti, kde jde o bankovní dohled a tak dále. A na různých místech bylo zdůrazněno, že z toho nemůžou mít ani žádnou výhodu z toho, že nejsou v eurozóně a z toho, jakou mají pozici. A myslím si, že to bylo dobře um, zafixováno, pokud jde o konkurenceschopnost, tam nebyly žádné problémy, vložili jsme ovšem do toho um, věci, eh, které se týkají interinstitucionální dohody, o které jsme uh, právě hlasovali. Uh, Důležitější je ovšem věc stále se spližující se Unie. Tam je to tak, že na špičce je eh, perspektiva změny smlouvy pro Velkou Británii a tam je ozřejměno, že Velká Británie není, eh, není zavázána vstupovat do hlubší politické integrace. Ovšem, eh, ta otázka Ever Closer Union, která se týká kulturního dědictví a je to teď plně vyškrtnuto a potom se pokračuje, že Ever Closer Union není eh, eh, žádný právní základ, pouze politický základ pro sekundární a primární eh, legislativu. Tak to nikdy nebylo, tak už to bylo i v prohlášení. Ale tím je teď naprosto jasné, že všem ostatním možnost politické perspektivy eh, dáváme a že z toho nikdo nemůže být vyňat. Je to lepší pro uh, Velkou Británii. Oni mohou říci, ano, my tady vlastně do toho nejsme plně zapojeni. Um, něco jsme tam vložili na návrh Británie a ten další průběh eh, potom je takový, že nám to vyhovuje. Je tady otázka národních parlamentů. Rádi jsme tam chtěli připojit ještě něco dalšího, co už ale potom bylo příliš komplikováno a to, že 54% národních parlamentů Eh, kteří, eh, které eh, chtějí odmítnout princip subsidiarity, že to musí proběhnout na plenárním zasedání. Ono by samozřejmě nebylo dobré, kdybychom tady měli 28 různých výborů s pěti lidmi. Národní parlamenty by si něco takového také nepřáli, protože by to znamenalo větší problém pro národní regiony než pro nás. Takže 55 národních parlamentů eh, každý, každá země má dvě hlasy, je tam systém dvou komor, to je Lisabonská smlouva, a že je to vlastně eh, vlastní závazek eh, řady, protože Eh, když je těch 55%, tak rada nesmí pokračovat v legislativním postupu, pokud komise nepředloží návrhy, který by eh, tento problém se subsidiaritou vyřešili. To není něco, co by probíhalo automaticky a musí tam být nějaké rozumné argumenty, kde se bude jednat opravdu o čistě princip subsidiarity Eh, je to prostě z 50 zvýšeno na 55 a já si myslím, že pro parlament je to vyhovující. Ehm, jsou v podstatě splněny i smlouvy, podmínky smlouvy a nejzajímavější je pro nás otázka sociální politiky. Ta byla omezena na například dávky pro děti, na děti a Nejsou to eh, sociální eh, dávky, jako je eh, důchod, zdravotní záležitosti, nezaměstnanost, ty klasické systémy zabezpečení, těch se to netýká. Ty in-work benefits, ano, to v Británii působí problémy a já myslím, že je to poměrně moderní systém, pozoruhodný systém a oni teď eh, nyní eh, v podstatě tam mají takovou nouzovou doložku, kdy se eh, čtyři roky to nemusí platit a celé to platí na sedm let. To znamená, že sedm let jiné země to využili pro přechodné období a proto my jsme teď tam také určili to období těch sedmi let. Pokud jde o rozsah, tak to není příliš rozsáhlé, je to časově omezené v, obě, v obou aspektech a pokud jde o dávky na děti, tak to nemá být zrušeno, ale když je děti žijí v zemi, eh, je potřeba, aby tam probíhala určitá indexace a dávky na děti musí být vypláceny tak, aby to odpovídalo životním nákladům dané země. Já si myslím, že to je pochopitelné stanovisko, Každá země se ovšem může sama rozhodnout, eh, jak to tedy bude. Pro ostatní země to bude od roku 2020 a ve Velké Británii od roku 2017. To bude ale proveditelné pouze v případě, že když předem stanovíme pravidla v sekundární legislativě. Teď eh, tedy se k tomu směřuje. Po rozhodnutí Britů komise bude muset předložit legislativní návrh, kde oba spoluzákonodárci, parlament a rada, budou provádět eh, obvyklý legislativní postup my jsme eh, řekli, že se na to konstruktivně podíváme a v textu je podchyceno, že to, není, že to neomezí obvyklý legislativní postup, protože z principiálních důvodů bychom na něco takového nemohli přistoupit. Eh, my k tomu nejsme eh, zamázaní, ale chceme být konstruktivní. Chceme, aby to celé dopadlo rozumně práva Evropského parlamentu jsou tady plně zachována a to eh, platí i pokud jde o tu první část eh, té legislativy, kdy se to týká finančních věcí a tak dále. Je to běžný legislativní postup, nevznikne eh, z toho nic mimořádného a není tam žádné, žádná možnost britského veta v části 1. Británie může požádat o to, aby nějaká otázka se dostala eh, na radu. Eh, tam se o tom potom musí diskutovat. Někdy to musí probíhat i velmi rychle a potom nás se to vrátí do běžného zákonodárného postupu s většinovým rozhodnutím. To znamená, že tam nebude možnost veta. A já si myslím, že to je naprosto rozhodující, protože v žádné fázi není možné eh, aby Británie vynesla veto. A eurozóna se může a musí dále prohlubovat. To je důležitý výsledek, může nám to takto vyhovovat a poté, co to bylo dosaženo, tak bychom se měli chovat tak, že eh, těm euroskeptikům ve Velké Británii nebudeme podsouvat nebo dodávat eh, příliš důvodů, eh, aby se stěžovali. Jo, agradezco a... Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Elmarovi za tyto informace, které nám poskytl k dohodě. My ještě budeme mít možnost se o tom dále bavit, ale já si nejsem úplně jistý, že některé z těch věcí, které jsou odsouhlaseny, eh, tady skromně těch intervencí parlamentu, Nevím, zda ta dohoda se Spojeným královstvím povede k nějaké zásadní debatě v rámci parlamentu. Ale abych se vrátil ještě k té zprávě, o které jsme se bavili, tedy zpráva Brock Bresso, tak myslím, že ta zpráva eh, získala větší význam s ohledem na to, co se stalo během víkendu. Protože něco tady získal i Evropský parlament se Spojeným královstvím je potřeba vyjednávat, ale takové to obecné vnímání té dohody se Spojeným královstvím je v podstatě, že se jedná o určitý zpětný trend, že se dostáváme tam, kde jsme byli v minulosti. Pokud je o subsidiaritu, tak tady bych chtěl připomenout, že je zde závazek provést přeskum veškeré legislativy. Komise se zavázala k tomu, že stanoví mechanismus pro přeskum veškeré stávající legislativy. Všeho. Čili otázka, která mě napadá, je, jakým směrem se tento přeskum bude ubírat. Bude to znamenat méně Evropy? Zjednodušit věci? Takže obsah té zprávy, kterou projednáváme, to znamená zpráva Brock Bresso, to je skutečně zásadní. Měli bychom využít to, co nám nabízí Lisabonská smlouva a zvýšit evropskou integraci. Čili to je určitě důležité pro zpravodaje, aby vzali v potaz, že různé pozměňovací návrhy mohou eh, se snažit co nejvíc využít ty možnosti, které se tady nabízejí. Celá řada těch pozměňovacích návrhů se snaží nějakým způsobem bránit určité oblasti sociální politiky. A to je to, co se v Evropě nyní snažíme. Protože počínají tímto víkendem Evropa učinila veliký krok směrem zpět. A my bychom měli využít tady tyto možnosti v rámci Lisabonské smlouvy eh, na maximum a měli bychom se snažit, aby tohle všechno ve zprávě zůstalo protože <clears throat> ten kontext, v rámci něhož se nyní pohybujeme, je trošku jiný. Musí tady být pozměňovací návrhy, tady, které se snaží bránit to, ty výdobytky, to znamená sociální politiku a jiné. A my se musíme snažit tyto instituce co nejvíc využít z politického hlediska. Musíme se snažit o to, abychom zajistili více Evropy. Čili to je moje první připomínka. A druhá připomínka, nějakých 50 nebo 30 odstavců vaší zprávy se týká ekonomické zprávy a řízení, čili ptám se, jaká je úloha ekonu, pokud jde o tuto zprávu. Neboť ekon nám asi pravděpodobně řekne, že těch nějakých 40 částí spadá pod jejich kompetenci, takže ptám se, jakým způsobem tohle chcete provázat. Děkuji, Richard Corbett. Well, I'd like to thank Děkuji. Já bych chtěl poděkovat obou zpravodajům za odvedenou práci a za doplňující informace k jednání, které nám poskytl pan Brok. Myslím, že k tomu se v tuto chvíli už nic dalšího dodávat nemusí. Ale já tady mám určité velmi konkrétní věci s ohledem na veliký počet předložených pozměňovacích návrhů a s ohledem na to, že my na to stejně budeme potřebovat více času, nebyla by to vhodná příležitost využít článek 208? Paní předsedkyně, teď se obracím na vás. Ještě jednou, s ohledem na veliký počet pozměňovacích návrhů, neměli bychom využít článek 208 odstavec 5 jednacího řádu, kde se říká, s ohledem na předložené pozměňovací návrhy může výbor místo přistoupení k hlasování požádat zpravodaje, aby předložili nový návrh, v něm se budou snažit zohlednit co největší počet pozměňovacích návrhů a následně se stanoví nová lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k tomuto novému návrhu. <laughs> well, but we will go anyway. This, this would indeed happen. There are indeed many advantages. Ano, ano, to by mělo určitě celou řadu výhod, kdybychom použili tento článek. A také bychom zohlednili to, co řekl pan Char Charegi, že bychom měli rovněž eh, to konzultovat s výbory Ekon nebo Jury, čili to by mělo celou řadu výhod, kdybychom použili tento článek. Ano, je tady veliké množství pozměňovacích návrhů, některé jsou možná podobné, některé se velice snadno vyřeší a uh, určitě by tomu pomohlo právě to, kdyby byl předložen nový návrh. Děkuji a slovo má pan Ujazdovský. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. E, e, szanowni państwo. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, dámy a pánové. Určitě dalo by se souhlasit s některými částmi té zprávy, ale myslím, že váš záměr je takový, aby tady doporučení byla předkládána na institucionální úrovni, což bude znamenat, že Evropa bude efektivní a nedojde k tomu rozdělení na více rychlostní Evropu. A já tady tento cíl také sdílím. Eh, určitě nesouhlasím se všemi vašimi doporučeními, ale souhlasím s tímto cílem. Takže pokud toto je ten cíl, pokud toto je ten záměr, kterého bychom se měli držet, tak v takovém případě budeme potřebovat určitou rozumnou flexibilitu v rámci textu. Aniž bychom čekali na výsledky referenda ve Spojeném království, tak bych navrhoval držet se těch doporučení snažit se posílit úlohu národních parlamentů, včetně návrhu na prodloužení lhůty pro národní parlamenty eh, pro předložení jejich stanoviska, aby se to prodloužilo na 12 týdnů. A také bych posílil aspekt subsidiarity. Opravdu nečekal bych na výsledek eh, referenda ve Spojeném království, ale navrhoval bych, abychom předložili naši vlastní iniciativu No, abychom se snažili přesně o toto. Protože v rámci snah o reformování Evropské unie bychom měli skutečně prosazovat toto, co já nazývám rozumnou flexibilitou. Měli bychom tedy spojit naše síly a měli bychom se nechat inspirovat zprávou Eh, pana Gigolda, protože některé z těch aspektů, z těch doporučení eh, apelují právě na princip transparentnosti a to je to, co bych i já chtěl posílit. Jestliže chcete opravdu realizovat tu myšlenku eh, Evropy občanů, tak se musíme držet té myšlenky transparentnosti. Já se domnívám, že v této zprávě je celá řada institucionálních doporučení a hm, Stejně tak je tady celá řada doporučení ohledně toho, jak jsou realizovány jednotlivé politiky, které ovšem nejsou institucionální povahy. Možná by tady usadilo naši práci, kdybychom se zaměřili na ten soubor institucionálních doporučení, a, protože některé z těch věcí by byly lepší spíše v některých odborných stanoviscích, takže některé z těch věcí možná by bylo možné vyškrtnout a v takovém případě ta zpráva by byla jednodušší a přehlednější. Helmer. Pan Helmer? Uh, Madam Chairman, uh, can I express my... Vážená paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat panu Brokovi a paní Breso za to, že takto velmi jasně ve své zprávě vymezili jednotlivé cíle. Je zřejmé, že chtějí využít možnosti, které nabízí Lisabonská slova proto, aby rozšířili a urychlili evropskou integraci, včetně e, odstranění celé řady mechanismů VETA, e, vytvoření Evropského ministra financí, e, ministerstva financí a také vytvoření evropského dohledu nad kapitálovými trhy, což by mělo velice zásadní dopad na město Londýn. Nevím, zda se mnou bude paní Breso a pan Brok souhlasit, když říkám, že tady tato jejich zpráva uvádí mm, kontext toho, co řekl pan premiér Británie, úplný nesmysl. I think it's Helmut Scholz was faster with his hand and then Sven. Danke, äh, und... Helmut Scholz, děkuji. Eh, kolegyně Spinelli, naše stínová zpravodajka tu teď není, ale tři poznámky, když dovolíte. Myslím, že z počtu pozměňovacích návrhů jasně vyplývá, že jsme skutečně v určitém rozhodujícím místě, kde se uh, stanoví směr výhybky. Zdá ještě Lisabonská smlouva vůbec vyhovuje řešení problémů, s nimi jsme konfrontováni teď v Evropské unii. Zda jeho, její prostřednictvím můžeme najít nějaká řešení. To je naprosto elementární otázka. Chci eh, výslovně poděkovat oběma zpravodajům za jejich práci. Jde o to proskoumat, co je dáno Lisabonskou smlouvou Víte, že původně levice, levicové strany v Evropě Lisabonskou smlouvu odmítaly z důvodu, že deficity, které teď jsou z ekonomické a sociální reality, že tam je velká mezera mezi občany, jejich potřebami na jedné straně a politickými reakcemi elit na druhé straně, že se ta smlouva těmto mezerám nevěnuje dostatečně a to je třeba mít na paměti i při práci na této správě. Je třeba vědět, co je dnes nutné a možné, kde ale zároveň musíme odpovědně pracovat právě u nás ve výběru, tak abychom eh, zachovali demokratickou perspektivu Evropské unie a je třeba občany přimět k tomu, aby opět akceptovali politiku. Když se rozhledneme kolem sebe, jak dnes vypadá realita v mnohých členských státech, no tak dochází k odcizení. A my nemůžeme dělat, eh, jako by institucionální úroveň mohla fungovat dál bez ohledu na tuto realitu. A proto si myslím, že při vypracovávání finální verze této zprávy bychom měli přihlédnout k množství pozměňovacích návrhů a uvědomit si, že musíme dostat dosahu celé té situaci. Musíme ukázat, že jsme si vědomi toho, jak se to přiostruje. To si myslím, že je hlavní věc a já bych ji rád v této zprávě viděl. Děkuji. Děkuji, Svene. Za prvé děkuji opět za návrh zprávy a já bych nebyl až tak nervózní, Richarde, z toho množství pozměňovacích návrhů, protože to je prostě normální. Uh, pokud instituce jako Evropský parlament reflektuje svou vlastní bázi, tak tam je spoustu přání. Pokud si přečtete pořádně Lisabonskou smlouvu, tak je natolik komplexní a je tam tolik možností, a to ukazuje návrh zprávy, takže je prostě normální, že spoustu kolegů se přihlásí a je slyšet jejich hlas. To znamená, pouhý počet návrhů eh, neopodstatňuje speciální postup. Takže Zjevně zpravodajové, doufejme zpravodajové, a to je normální procedura, se pokusí zapracovat co největší množství. Já vím, ale prostě je to normální, že na setkání stínových zpravodajů máme feedback od zpravodajů a snažíme se omezit složité debaty a nakonec je normální, že něco není plně akceptováno a hlavně, když poslouchám tom, co říkal pan Helmar, ono jde o to, krom toho ve zprávě a to No dobrá. Takže krom toho myslím, že je tam spoustu oblastí, kde se bude diskutovat. Návrh zprávy třeba nebyl až tak propracován v oblasti sociálních práv, kde máme závazek od komise, že bude vybudován pilíř sociálních práv a ta zpráva ne zcela využila, co rámec smlouvy umožňuje. A další naše perspektiva, ta část související s vojenskou a obranou spoluprací, se omezuje na jenom síly udržující mír, ty peacekeeping forces a po mém soudu tady opravdu potřebujeme diskusy, ale největší, největší otázka podle mě tady ve výboru není, zda máme větší či menší potřebu. Skutečný problém je, že spoustu tady zmíněných bodů, tak my už víme, že rada v minulosti o ně měla pramalý zájem využít těch možností Lisabonské smlouvy. A proto ta velká politická otázka zní, jak využít tento okamžik, to ono momentum, tak, abychom zajistili, že v některých oblastech se nám za to podaří něco získat. To znamená například, že není srozumitelné, pochopitelné, že některé návrhy parlamentu čekaly velice dlouhou dobu. Tak eh, jako třeba už zmíněná směrnice, která je v radě blokována, některé z věcí související transparentností jsou v radě také blokovány. Nechci se vracet ke své zprávě, ale zmínila to naše místo předsedkyně, že některé věci jsou blokovány po dlouhou dobu a teď máme šanci něco za to získat zpátky. A druhá věc zcela zjevně je, já si myslím, že ta zpráva a některé body v návrzích jdou tím směrem, je možné vidět to jako jinou nabídku Spojenému království. O co jde? Tady jsou některé návrhy ve zprávě, kde dokonce můžeme dát víc těm váhajícím voličům ve Velké Británii. Třeba se tam navrhuje instrument zelené karty. Já s tím nemám vůbec žádný problém, aby národní parlamenty navrhovaly něco evropským institucím, co mají dělat. To si myslím, že je věc, kde Evropský parlament, a to by mohlo mít symbolický význam, Evropský parlament činí nabídku národním parlamentům a i v jiných oblastech také, kde by občané očekávali víc a pan Cameron možná nedosáhl až tak moc, jak třeba naše imaginace umožňuje, co by třeba mohlo uspokojit britského voliče. Myslím, že tahle zpráva nemůže být vnímána jenom jako víc Evropy v tradičním smyslu slova, ale může to vyslat signály lidem, kteří váhají. A my ukazujeme, že jsme pochopili něco z těch ponaučení. Já se těším na další diskuse o těch osmistech a něco z pozměňovacích návrzích. Tak teď úplně poslední, Mat, prosím. Já bych chtěl nejdřív poděkovat zpravodajům za jejich návrh zprávy a opravdu si vážím, oceňuji ty ambice podívat se na to, co všechno je opravdu možné udělat. Ale Evropská unie má opravdový skutečný problém, skutečné problémy s eurem, s decentralizací. Fakt, že Británie organizuje referendum, nesouvisí s tím, že se David Cameron ráno probudil a řekl si, tak co vtipného bych udělal. Tam jsou skutečné problémy s nadměrnou centralizací a já si myslím, že my opravdu potřebujeme se pokusit tyhle problémy vyřešit, pokud máme zůstat pohromadě. Nejsem si jist, že tahle zpráva, no, přispěl jsem něčím pozitivním, co by se do toho dalo zapracovat, ale nemyslím si, že by ten hlavní tón této zprávy šel správným směrem. Děkuji. Ještě dva příspěvky, Harold a Majte, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, zda mohu hovořit holandsky, protože nizozemská kabina tu zřejmě je. Budu hovořit tedy holandsky. Uh, takže tradičně tu děkujeme, takže já začnu tím, že budu děkovat, ale chci také poukázat na další věci. Splnili jste své zadání a sice Proskoumali jste, co je možné v rámci Lisabonu, ale samozřejmě jste to udělali na bázi své vize. Možná, že ta zpráva je taková, že by měla umožnit prostor i jiným vizím, nejenom těm vaš, té vaší vizi stále větší integraci v rámci Lisabonu. V podstatě je to streč toho, co je v rámci Lisabonu možné. Vy jste si to tak rozvážili, tak jste to sepsali, ale tím se míjíte s tím, co se v Evropské unii děje. Míjíte se i s veřejným míněním v celé Evropské unii. Takže dalo by se říci, něco v tom smyslu, že eh, to, může, to zprávu můžeme vzít jako zprávu o stavu věcí v Evropské unii, jaký způsob smýšlení tady dominuje, aby to nebylo pojato tak, jak to udělali dva spolu zpravodajové, další integrace, další closer union a to všechno s využitím Lisabonu. A Lisabon ostatně, když jsem četl tu zprávu, tak mě to překvapilo, a hned jsem zas věděl, proč vždycky bojuji proti tomu všem těm referendum a celému Lisabonu. V reálu je to něco, čímž se prakticky ta Evercross Union žene do krajnosti. Myslím, že ani nepotřebujeme kolegu Verhofstata, abychom to ještě protahovali. Dobře, co so teď dvě referenda před námi ve Spojeném království a v Nizozemsku. A chtěl bych říct, jak významné bude referendum i v Nizozemí. Což když by došlo k um, neschválení asociace s Ukrajinou, tak to podkopá celou celou zahraniční politiku EU v jedné z nejdůležitějších zemí Evropské unie. No, takže tahle zpráva by neměla být prezentována za každou cenu v parlamentu jenom proto, aby to neovlivnilo ta referenda, ale proto, abychom se nedostali do okamžiku, kdy musíte tu zprávu stahnout, protože ztratila smysl na základě toho, co se děje v těchto dvou členských státech. Děkuji, majte neexistuje nizozem, eh, tlumočení do nizozemštiny. Tak já bych ráda hovořila za svou frakci a chci pogratulovat zpravodajům a my budeme spolupracovat, protože zpráva a práce výboru AFKO to je v těchto historických dobách důležitá věc. Tady jde o konsenzus je třeba se o něj snažit a je to velice, velice důležité. Jak už řečeno, je to rozhodující okamžik, v němž se nacházíme. Musíme se postavit o ne vlně paniky, musíme se starat o společnou budoucnost Evropanů. A tady existuje pokušení vrátit se k nacionalismu, k jednotlivým státům a jejich nacionalismům. To je vize, která je po mém soudu velmi krátkozraká. Když pomyslíte na to, co znamená historický vývoj právě v době globalizace. Takže v tak důležitou dobu musíme být opatrní, musíme být zodpovědní a musíme být kooperativní. To je zpráva, která po mém soudu je konstruktivní a my musíme konstruktivně ukázat, co můžeme udělat. Také se musíme obrátit především na ty, kteří by mohli podlehnout nějakým jiným pokušením. A ve hře je hodně, jde o hodně. No, s nacionalismem se nikam nedostaneme. Otcové zakladatelé před 60 lety měli myšlenky, které je třeba dnes modifikovat, ale jsou velmi důležité. My bychom chtěli pracovat na tom, aby parlament měl silné stanovisko, protože jinak by se to všechno mohlo rozpadnout a to by pro nás, naše země, naše občany bylo negativní. Takže na nás je spolehnutí. Děkuji. Děkuji. Původně jsem nechtěl přistoupit do debaty, ale uh, Teď eh, musím. Mám tady pár věcí k tomu balíčku souvisejícímu s Brexitem, můžu-li tomu, mohu-li tomu tak říkat. Debata o Brexitu bude následovat. Myslím, že ale ono to souvisí s touto debatou. Takže první věc, co se týká politických cílů z dohody z minulého víkendu, bylo ukázat, že pan premiér Cameron uh, bude vést kampaň pro setrvání Británie v Evropské unie. Dále, co se týká referenda, tak v podstatě jde o vyřešení problému v konzervativní straně, ale to má daleko sáhlé implikace na Unii. A za další, Eh, tady eh, máme, a to souvisí s relevancí této zprávy, je to tak, že jeden z členských stát, je-li dost velký, opravdu může dosáhnout změny systému v podstatě vydíráním. Řekne, pokud to nezměníte, my odejdeme. No, myslím si, že to politicky je špatný precedens. Myslím, že by to kdyby to dělal malý stát, no tak bych těch ostatních 27 řekl, no dobře, tak si jděte. Myslím, že kolegové, a novým Mercedes, Elmar, kdo z vás bude hovořit první? Mohu se soustředit na pana Helmara. Srdečně děkuji. Musím se odebrat směrem ke svému výboru. Myslím, že to je přesně ta rovnováha, kterou tady musíme najít. Jak můžeme dosáhnout eh, prohloubení Evropské unie, aniž by se měnily smlouvy? My jsme toto zcela zjevně rozlišovali, to další spadá do Verhostatovy zprávy. My se nechceme překrývat s dalšími výbory, jako třeba s výborem Ekon. Možná musíme něco vyjmout, něco vyjasnit Eh, že to není žádné politické rozhodnutí v oblasti třeba ekonomické politiky nebo tak, nebo že to nezasahuje do dalších zpráv kolegů Belgeho a dalších. Takže jedná se tady o další přídavné myšlenky, které z toho vycházejí. Jsem přesvědčen, že z těch pozměňovacích návrhů vyčerpáme spoustu nápadů, které jsme sami neměli, takže jsem si jist, že uděláme-li to správně, to zprávu to vylepší. A doplníme to ty myšlenky z pozměňovacích návrhů. Co řekl Richard, že tohle je poslední možnost, ale to by znamenalo další pozměňovací návrhy a určitě by jich přišlo zase tolik a byl by to nikdy nekončící proces. Měli bychom se tedy jasně pokusit o to na této bázi vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy, které by eh, vedly k tomu, aby se ta zpráva proměňovala. Měli bychom si na to dopřát i dost času, tedy bude spoustu debat se stínovými zpravodaji, ale nemusíme Eh, respektovat všechny pozměňovacích návrhy, protože spoustu jich jde určitě proti, o tom pak bude rozhodovat celý tento výbor. Pokud ten pozměňovací návrh tomu ne, ne, neodpovídá smyslu té zprávy, tak o tom bude rozhodovat vývoj. Tak to je prostě podle principu demokracie. No, Tohle je normální průběh věcí. to, co řekl pan místopředseda Ujazdovský ohledně flexibility. Ano, ano, já třeba nemám nic proti těm 12 týdnům, ale těch 12 týdnů to už je zase změna smluv když proto i Verhofstadt to tam napsal, takže není to ani v tom britském dokumentu ve smlouvě 8 týdnů, abychom měli více pružnosti pro národní parlamenty, to považuji za správné. Uvidíme, jak to tam mm, zapracovat. Teď eh, jsou tam určité parametry stanovené otázkou o Brexitu. Je jasné, že bychom měli eh, vždycky sledovat rozhodnutí národních parlamentů, plenární rozhodnutí, abychom měli jasný obrázek. To ale pořád ještě není institucionální doporučení tato zpráva. Tato zpráva by měla ukázat, jaké obce, jaké možnosti jsou. To není institucionální doporučení. Ne, Helmare, otázka ministra financí a ministerstva financí, to jsou otázky pro euroskupinu. A tohle je věc euroskupiny. To se Velké Británie netýká. A proto podle toho ujednání to není v podstatě téma pro kampaň. Samozřejmě, že euroskupina bude pracovat dál. Uh, ať se to ministrům financí líbí, minister financí líbí, nelíbí, no uvidíme, ale v rámci euroskupiny je ta finanční facilita, ale to se prostě Velké Británie netýká, proto nemůžete se toho dovolávat. To je v podstatě neseriózní argumentace. A otázka supervisora, no o tom je třeba hovořit. Supervisor již existuje v rámci bankovní unie například a i v jiných oblastech, i v rámci evropského jednotného trhu, kde máme když budeme chtít mít společné finanční služby, budeme potřebovat i možnost kontroly. Ostatně jeden, jeden z těchto kontrolorů sídlí v Londýně. Má sídlo v Londýně a proto se domnívám, že když je člověk členem jednotného trhu, tak by se měl podřídit pravidlům jednotného trhu. Je třeba rozlišovat, zda je něco důsledek euroskupiny, pak se vás to netýká, pokud se to týká jednotného trhu, pak se vás to týká. Tak eh, je třeba hledat nějaká řešení. Schulz, stačí smlouva? Nikoliv ale to není úkolem této zprávy. Tak jednoduše na to mohu odpovědět. No a jak budeme postupovat s tím, co říkal pan Gígol, no to zjistíme v rámci debat, co z toho převezmeme, co ne. To je určitě otázka pro mnohé. Ani nemůžeme navrhovat koncept nové Evropy, je třeba věnovat se možnostem Lisabonské smlouvy. A tady je třeba jasně říct, že tady můžete kázat o těch nových nacionalismech, já nejsem ale ochoten to přijmout, já jsem ochoten to potírat. A tady kompromis nenajdeme. Tenhle boj musíme vybojovat. A jinak bych chtěl říct, že e, my se tady věnujeme řešení problémových otázek. Chceme zbrzdit uprchlickou krizi, chceme větší míru sociální spravedlnosti, Chceme posílit roli Evropy ve světě, protože sami žádnou roli nehrajeme. O syrské krizi jednají rusové a američané a je to pro nás existenciální otázka a my ani nejsme u jednacího stolu. No tak to je realita dnešních dnů a já nevím, jestli je to v pořádku. Samozřejmě nizozemský nebo belgický nacionalismus se tady kázat nemůže. No a můžete ho kázat, ale vliv tím nezískáte. Pak budou rozhodovat na tomto světě o nás jiní, o nás o všech. Proto jde o to, jakým způsobem najít instrumenty, abychom řešili problémy. Evropské úkoly budeme vykonávat jenom tak, kde společně řešíme problémy lépe, kde národní stát to umí líp, no tak tam do toho prsty strkat nebudeme. To je princip subsidiarity a to je třeba jasně definovat. Možná bychom to do té zprávy měli na začátek dát. To je výchozí bod celé téhle akce. A já si myslím, že tohle je opravdu rozhodující bod, aby ta otázka Evercrossy Union se vyřešila. Řeknu vám jednu věc. Pokud vás potěší, že referendum v Nízozemí odřízne Ukrajinu od demokracie a přenechá ji Putinovi. No a to by byl praktický dopad, tak to neprospěje Holandianům ani svobodě, ani národním zájmům, ale, po, ale využije to, poslouží to někomu jinému. To bude výsledek toho této politiky. Je to neúnosná věc, kdy dochází k porušování našich evropských zájmů, zájmů každého jednotlivého člena. Tomu se chci bránit a zcela řík, vědomě říkáte evropská zahraniční politika, její podkopávání, no kde to teda jsme? Paul Valéry, francouzský básník, kdysi řekl, Evropa se buď sjednotí, anebo jenom bude takový kovitý přívěšek eh, Asie. To bude dopad naší politiky. My se snažíme něco proti tomu dělat, abychom svou kulturou, svou představou o svobodě mohli hrát roli v tomto světě. A co se týká kolegů, kteří hovořili v pozitivním smyslu slova, těm teď nebudu jednotlivě uh, odpovídat, ale upřímně jim děkuji za podporu, kterou nám nabízejí. Děkuji. Než, než dám slovo. Ne. Elmare, toto je také váš výbor. Vy pořád říkáte, že musíte na svůj výbor. Já mám setkání s národními parlamenty a s paní Mogherini. Ano, to je velice důležité. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat ostatním kolegům, protože mám pocit, že tato rozprava byla důležitá také proto, abychom pochopili jejich záměry, protože často, když se předkládá celá řada pozměňovacích návrhů, tak potom až v rámci diskuse se někdy ukáže to, co kolegové považují skutečně za důležité. Začnu Ramonem. Chci jednu věc vyjasnit. Určitě jsme neřekli, že nechceme zohlednit velkou část pozměňovacích návrhů, které zdůrazňují eh, to, že v rámci smlouvy jsou ještě nějaké další části, další prostory, které jsme zatím neproskoumali. Říkala jsem pouze to, že chceme nějakým způsobem schrnout ty pozměňovací návrhy tak, aby tam nedocházelo k redundancím, aby tam nebyly příliš dlouhé věty, příliš dlouhé formulace. Čili chceme to nějakým způsobem dát dohromady, ale ponechat tam všechny ty zásadní věci a upravit to tak, aby zpráva byla co nejvíce jasná, také aby tam nebyl jenom celá řada výčtů, protože velmi často pozměňovací návrh jenom přidává seznam některých věcí, seznam některých aspektů, které přitom už v té nadřazené formulaci jsou jasné. Čili o to nám šlo, to jsem se snažila říct, nějakým způsobem to schrnout, dát dohromady to, co bylo předloženo. Eh, Richarde, jistě v těch pozměňovacích návrhů, které si předložili, je tam celá řada zajímavých věcí, eh, to je rozhodně pravda, ale já jsem zatím si to prošla jenom tak zběžně břehem víkendu, takže budu na to ještě potřebovat více času. Richarde, já se domnívám, že tvůj návrh není úplně správný my už s ohledem na tu práci, kterou jsme odvedli, jsme ztratili poměrně hodně dlouho času, to už v podstatě rok, kdy se tím zabýváme a my nemůžeme do nekonečna využívat eh, kapacitu výboru a ostatně ehm, to množství těch návrhů, které přichází od národních vlád, a to jsou často vlády nepřátelsky naladěné vůči Unii, hm, tak eh, viděli jsme, že některé vlády předkládají takové position paper, které ale jsou třeba i pozitivní, aby došlo k prohloubení práce Evropské unie v oblasti některých zásadních témat, jako je třeba ekonomická měnová unie, ale třeba i zahraniční a bezpečnostní politika, obraná politika, mm, společná rozhodnutí pro zvládání migračních toků, které nejsou skutečně realizovány, ale byly to důležitá rozhodnutí. Takže vlády a veřejné mění, a to zejména třeba v mojí zemi, protože e, třeba v naší zemi e, celá řada novin navrhuje různé věci pro vylepšení Evropské unie. Některé by vyžadovaly změny smlouvy, ale některé by byly možné klidně i v rámci stávající Lisabonské smlouvy. Čili existuje tady celá řada možností, celá řada alternativ, které by bylo možné realizovat i hned, aniž bychom čekali na nějakou složitou změnu smluv, kterou každopádně ale bude potřeba spustit, protože tak to bylo dohodnuto se Spojeným královstvím. Pokud je o kolegu Úrazdovskému. Vám bych chtěla říci jednu věc. Kromě těch pozměňovacích návrhů takové té provokativní povahy, kterých byla ovšem předložena celá řada, tak vaše obavy do jisté míry sdílím i já. Ovšem jenom do jisté míry, protože řada věcí zase se ubírá jiným směrem. I já si myslím, že pokud Unie chce prohloubit sounáležitost k některým těm důležitým tématům, tak bude muset ehm, se vzdát některých nadbytečných kompetencí, které ne přímo porušují princip subsidiarity, protože ten porušen nebyl, ale které do jisté míry, mm, abych tak řekla, zacházejí možná až příliš daleko. Já jsem skutečná federalistka. Já jsem v naší zemi vedla celou řadu bitev, aby byly dány co největší pravomoce místní úrovni, regionální úrovni. A to jsem dělala vždycky, protože já opravdu považuji princip subsidiarity za naprosto zásadní. Není um, možné prostě uh, držet se jenom toho principu, že ten, kdo něco umí udělat, by to měl udělat. Aby jsme tady před chvílí odhlasovali tu zprávu o better regulation, o lepší právní úpravě a je opravdu dávat pozor na to, aby nedocházelo k příliš velké regulaci, která bude až příliš zasahovat do principu subsidiarity, bude příliš zasahovat do práce jednotlivých členských států, jednotlivých regionů na té institucionální úrovni a podobně. Takže to je k té části těch pozitivních pozměňovacích návrhů, nikoli těch destruktivních, tak tady opravdu se domnívám, že je možné um, podpořit ten princip, protože mít lepší unii neznamená neustále dělat toho více nebo regulovat více. Ne, to opravdu znamená, že budeme na té nadnárodní úrovni dělat eh, jenom to, co je nezbytné, protože tam členské státy už prostě z toho více nedokážou, protože nemají k dispozici ty dostatečné nástroje. Hm. Když se podíváte na celosvětové měřítko, některé státy, které mají více než miliardu obyvatel, tak samozřejmě oni zvládají některé věci řešit jinak a stejně tak musíme i my některé věci řešit společně hm bylo by milné vnímat věci jinak. Ale určitě to neznamená, že chceme vybudovat nějaký maxistát, který bude centralizovaný. Ne, naopak znamená to, že Unie musí respektovat svobody jednotlivých států v těch otázkách, které spadají do jejich kompetence, které jsou Eh, v jejich gesci a musíme stejně tak respektovat pravomoci jednotlivých regionů a jednotlivých měst. Takže to je jenom takový hrubý nástřel. My určitě budeme ještě vést podrobnější diskuse k těm jednotlivým bodům. Potom, eh, pokud jde o kolegu Zvena k té otázce zelené karty, je eh, zřejmé, že v rámci Lisabonské smlouvy nějaká green card možná není. Třeba, že národní parlamenty se v rámci určité spolupráce snažili předkládat nějaké návrhy a fungovalo to i poměrně dobře, ale já se domnívám, že my se nad tím musíme náležitě zamyslet a hovořím tady i k naší paní předsedkyni, možná bychom mohli zvážit zprávu z vlastního podnětu k této věci, abychom proskoumali možnosti, jakým způsobem by tu green card mohly dělat parlamenty, ne tak, aby to bylo v konfliktu s Unii, ale aby tedy bylo možné zajistit lepší spolupráci národních států. Říkám lepší spolupráci, protože oni už často do určité míry spolupracují. Některé z těch návrhů, které se objevily eh, v pozměňovacích návrhů, tak by jistě bylo možné je akceptovat, ale musí to být tedy v tom duchu, že to nebude vyžadovat změnu smluv, ale mm, ten návrh také se zřejmě objeví i ve zprávě Ferhostat, která přijde za chvíli. Potom jsem ještě mm, také náležitě zanalizovala návrhy ze strany Evropské levice. Je pravda, že Evropská levice byla proti Lisabonské smlouvě a proti komunitárnímu procesu, protože mají obavy, že by to mohlo znamenat omezení sociálních práv. Já jsem tady e, toto stanovisko nikdy nezdílela, ovšem. Hmm, pokud jde o celou řadu těch návrhů, které jasně ukazují, že smlouva umožňuje další realizaci sociálních politik, tak um, ano, do jisté míry um, to tam už takto je uvedeno a možná by to mohlo být předmětem dalšího vylepšení, um, které přicházejí tady ze strany naší frakce, ale i jiných skupin EPP a podobně. Anemans, vám bych chtěla říci, že v rámci Lisabonské smlouvy určitě můžeme realizovat i Unii, která bude méně um, provázaná. Je to možné už v rámci smlouvy anebo pomocí nějakých změn, kdy by tedy bylo možné vymezit nějakou jinou úlohu. Já se domnívám, že Lisabonská smlouva umožňuje tu hypotézu, a to je právě jedna z věcí, která se objevuje v naší zprávě, tedy že je tam umožněna hypotéza, aby skupina členských států v rámci nástrojů, jako je posílená spolupráce a podobně, aby si vytvořili užší unii v politické oblasti, ekonomické oblasti, zatímco jiné státy stále v rámci Unie eh, budou mít nedotčená svoje práva a budou se účastnit jenom tedy určité části eh, těch společných politik. Zároveň bych chtěla poděkovat všem těm, kteří předložili pozměňovací návrhy, kterým jsem zatím dnes neměla čas se věnovat Mm, my se tomu budeme věnovat velice pečlivě, protože ke každému tématu máme řadu pozměňovacích návrhů a budeme se tedy snažit zohlednit jednotlivé návrhy, ovšem stále se zřetelem na ten hlavní cíl zprávy. Já určitě neočekávám, že se k hlasování dostaneme dříve než v létě. Uvidíme, jak se to ještě vyvine Eh, práce stínových zpravodajů nebude lehká, ale pokusíme se o nějakou syntézu a o zachování dobré struktury celé zprávy. A ještě eh, já chci říci, já jsem si přála také vystoupit k otázce Brexitu, ale mm, čeká nás ještě další rozprava. Děkuji. Ehm, rozumím tedy té otázce na časování a zada zohledníme návrh Richarda Corberta eh, článek 2 z 205 článku 208, článek 208 lomeno 5. Hm. A tedy potom se rozhodneme, jak nejlépe postupovat vpřed. Dále bych vás chtěla informovat o rozhodnutí, která včera, které, eh, která včera udělali zpravodajové, pokud jde o jmenování eh, zpravodajů. Koordinátoři se rozhodli, eh, že budeme mít stanovisko Evropské schéma pro tedy střadatele a, a pak tam máme další zprávy, pan Šeflin. A pokud jde o provádění rozhodnutí Evropské rady z roku 2013, pokud jde o rozdělování křesel v Evropském parlamentu. Dohodli jsme se na tom, že v zásadě by měly být dva zpravodajové EPP a, sociální demokraté a také jsme rozhodli, že na tom začneme pracovat po britském referendu. A to konkrétně eh, tím, že uspořádáme workshop na toto téma, pokud jde o, eh, o z vlastního usnesení, tak eh, tady jsme se dohodli na písemném postupu, který bude probíhat podrobně, pokud skupina nebude chtít, aby se to diskutovalo na koordinátorech. Pokud je o slyšení, tam jsme rozhodli o datech 14. března Eh, potom eh, Libe eh, Pety Jury 15. března přistoupení k úmluvě o lidských právech. A pod, bude tam přidružen Libe 20. dubna a potom také role v mezinárodních organizacích, včetně OSN 15. června tohoto roku. Pokud jde o druhý semestr, tak tam podrobnosti budou ještě dopracovány. Plánujeme dva, dvě slyšení, um, potom eh, ústavní rysy referent, potom eh, budoucnosti Evropské unie. Pokud jde o mise uvnitř Evropské unie, rozhodli jsme se odložit misi do Španělska. Předpokládá se, že proběhne v květnu. Eh, ale tedy to se předpokládalo, ale už eh, tady jsme se rozhodli jinak. Eh, počkáme, až se situace vyjasní. Dále plánujeme misi do Polska, buď, bude to kombinována návštěva Budapešti a Bratislavy a potom budeme mít misi do Kanady, která byla podpořena koordinátory. Takže ehm, k tomu nejsou asi žádné další věci, asi komentáře nebo připomínky. Máte k tomu něco? Richard No, tedy ještě se omlouvám. Eh, považujeme to nyní tedy za schválené výborem a slovo má Richard. Pokud jde o eh, provádění interinstitucionálních dohod a ty následné kroky, kdy eh, k tomu předložíme podrobnější zprávu. Tam se připojíme naší prací k výboru Jury, to je Eh, takové vlídné gesto našeho výboru, výbor Jury, eh, ale zřídil pracovní skupinu a to není úplně vhodné, protože my jsme primárně zodpovědní za interinstitucionální dohody a jsme také výborem, který eh, zodpovídá za procedurální pravidla. Um, a za jednací řád. A já si eh, říkám, jestli bychom neměli eh, postupovat tak, že naši stínoví zpravodajové by měli být považováni za pracovní skupinu, tak aby bylo zřejmé, že tady eh, nepokulháváme pozadu za výborem jury, protože to zkrátka vůči výboru Avko nevypadá dobře. Ehm, dobře, my zvážíme tuto možnost a možná, že bychom mohli rozhodnout i dnes, že jsme můžeme říct, že jsme vytvořili tuto skupinu a že výbor Jury eh, k tomu můžeme přizvat, protože je to naší výsadou vytvářet takové skupiny. Pokud proti tomu nikdo nic nenamítá, tak můžeme pokračovat eh, další eh, zprávu, která byla svěřena výboru AFKO. Zřídíme eh, naši skupinu. Já vyzvu potom také Libe, aby se k nám připojili. Pardon, Jury, ne výbor Libe, říká paní předsedkyně. Dobře, takže jsme rozhodli. Teď dáme slovo Svenu Kigoldovi. Eh, Týká se to transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v orgánech EU. E, nemáme mnoho času, jako obvykle ke konci naší schůze. Já nechci příliš vyčerp, e, příliš e, dlouho zdržovat ostatní kolegy. Bylo dobré si vás samozřejmě vyslechnout. Děkuji vám za přítomnost, děkuji i těm, kteří tady nahrazují jiné kolegy. Přečetli jsem si vše, co jsme tedy od vás obdrželi. Bylo tam 120 stanovisek výborů. Eh, Envy eh, to je ten, kdo předložil eh, maximální počet informací i informace, které nebyly v té mé zprávě, jsou to vědecké věci. Avko zkrátka není tím místem, kde se diskutuje o vědeckých otázkách, alespoň ne o přírodních vědách se tady tady nediskutuje. A dále jsme obdrželi velice zajímavé návrhy výboru Jury, eh, Inta, Libe a Kont. Všichni mm, poskytli eh, podněty ze své perspektivy a mm, většinou vše eh, podporovalo ten základní směr mé zprávy, že bylo střícné, i když často je zajímavé to, co není vysloveno, ještě více než to, co vysloveno bylo a e, bude také slyšení a e, měl, chtěl bych e, zapracovat všechny ostatní kolegy do naší práce, protože toto je společná práce. Takže vy chcete dát také kolegům příležitost, aby se vyjádřili, možná pan Tomas Deutsch, ale nemohu vám dát více než pět minut, pokud si máme vyslechnout všechny. Tomas se chce vyjádřit? Vy eh, se chcete také přihlásit o slovo? Já si nejsem jistá, jestli bych měla hovořit já, jestli jsem se přihlásila dříve. Eh, dobře, děkuji, paní předsedkyně. Jsem Nessa Childress z výboru Envy. Chtěla bych poděkovat za odvedenou práci. Děkuji Svenovi za to, eh, jak nás všechny zahrnul do této otázky. Předchozí diskuse byla velmi zajímavá a já chápu, že toto mění to, jakým způsobem budeme měnit smlouvy. A pokud jde o návrh pana Gigolda, je tam velký prostor, tak jak zpráva naznačuje, máme problémy s tlumočením Eh, jsou přeházené kanály španělština s Němčinou, takže se pokusíme to vyřešit, říká paní předsedkyně. Can, can we, can we Enrique hovoří tak nahlas, že ona z toho vzniklo z toho zmatení. Všechno je v pořádku, budeme pokračovat. Budu pokračovat. Tak jak naznačuje zpráva Keygold, je tady velký prostor pro zlepšení eh, transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v eh, orgánech Evropské eh, unie. Občané se často cítí vzdáleni, i když tam Mm, jsou některé věci eh, pozitivní eh, s ohledem na jurisdikce eh, ve srovnání se sury, s jurisdikcemi členských států. Mm, jsou tady různé expertní skupiny, které poskytují vědeckou a jinou expertízu výboru a na tom základě se potom vyjednává. Ehm, Evropský, rozhodnutí Evropského ombudsmana zahájit vyšetřování eh, z vlastního podnětu v roce 2014, mhm. pokud je o složení expertů, už vedlo k oznámení eh, komise, že bude vylepšena eh, transparentnost výběrových řízení. Komise nyní také vytváří novou politiku, pokud jde o střed zájmů a zdá se, že dochází k pokroku Komise by ovšem chtěla také eh, zakonzervovat pravidla, eh, která byla stanovena v roce 2010 a kde se neřešily chronické zásadní problémy, pokud jde o nedostatek informovanosti o práci komise. Expertní eh, skupiny hovořily o tom, jaké je zde lobbying a musíme eh, toho dělat více, abychom řešili nedostatky ve struktuře. Eh, měla by být vylepšena eh, zákonodárná práce komise Komise musí uplatňovat přiměřená kritéria, tak aby se rozlišila mezi ekonomickými a neekonomickými aktéry a aby byla zajištěna rovnováha mezi všemi generálními ředitelstvími. Podle mého názoru by bylo potřeba vytvořit právně závazný rámec tak, aby všechny útvary komise sdílely společné benchmarky, které by mohly být efektivně uplatňovány. V současnosti to tak není, vše se děje ad hoc a e, kvůli tomu byl e, rozpočet na experty ze strany Evropského parlamentu několikrát eh, zmražen. Eh, tady opravdu musíme zabránit střetu zájmu tím, že se budou používat prohlášení o zájmech, budou se předkládat životopisy a to vše musí být v souladu eh, s transparentností. To stejné platí také, pokud jde o dostupnost dokumentů a postupu při organizování schůzí expertů. Měli bychom se poučit například z VHO a tedy agentury pro výzkum rakovinu. Eh, tam eh, byl stanoven postup konzultace externích expertů, aniž by to ohrozilo eh, práci různých vědeckých panelů ve chvíli, kdy hrozí střed zájmu. To je dobrá reakce Eh, na stížnosti, že eh, komise nebo specializé agentury by mohly být eh, omezeny, pokud jde o dostupnost expertízy. Mezi různými opatřeními pro vylepšení bezúhernosti a odpovědnosti je potřeba zdůraznit snahu o omezení eh, selektivnosti eh, vědeckých stanovisek, která jsou nepříznivá pro eh, průmysl. Měly by tady být podmínky pro input do legislativního procesu. Není tady také dobrý vliv tabákového průmyslu na utváření politik. Mnohokrát byl uvržen stín na eh, práci komise v tomto ohledu a pokud jde o rámcovou dohodu eh, ohledně tabáku ze strany VHO, eh, toto poškozuje všechny instituce. Musíme zohlednit článek 5.3 FTC, kde je snaha chránit veřejnou politiku proti zájmům tabákového průmyslu. Byl tady skandál eh, v souvislosti s padělky Eh, a v souvislosti s tím se vyjednávalo a komise vlastně tady eh, odmítla stílet informace o vyjednávání s tabákovým průmyslem. Je tedy zřejmé, že tento sektor není veden v souvislosti eh, s mezinárodními pravidly pro tedy jasnost a transparentnost. Pokud chceme, aby instituce tady pracovali lépe, tak musíme lépe integrovat tato pravidla a musíme na to naléhat zde v Evropském parlamentu. Je to o to naléhavější, eh, že komise odmítla eh, splnit doporučení ombudsmana, aby všechna, všechna setkání eh, s zástupci tabákového průmyslu komise zveřejňovala, aby o tom informovala veřejnost. Eh, bude tady zvláštní zpráva ombudsmana a já doufám, že v tomto duchu mě Evropský parlament podpoří. Možná obnova eh, takzvané dohody PMA, eh, PMI, e tady, tady členské státy zveřejnili různé aspekty a informace průmyslu o pašování a a došlo tady ke střetu zájmu a byl ohrožen eh, nezávislý eh, dohled. Tady je potřeba eh, příslušné dohody podrobit dohledu. Já si myslím, že tady bude vytvořen silný text, který bude předložen plenárnímu zasedání a že budou zohledněny také podněty výboru Envy. Děkuji. Děkuji.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 V první řadě bych chtěl poděkovat panu poslanci Gigoldovi a kolegům, stínovým zpravodajům sekretariátu a také všem kolegům. Jak víme, Evropská komise v únoru 2014 předložila zprávu proti korupci, kterou já velice vítám a která se týká všech 28 členských států. My eh, tuto zprávu podporujeme. Potom je tady ještě ten, abych tak řekla, 29. subjekt, který se týká případu korupce, ale také se věnuje jiným skandálům. kde je tedy potřeba, aby se i evropské instituce věnovaly otázkám korupce. Takže 6 bodů plus 1. Za prvé, je potřeba, aby byl zlepšen přístup k veřejným dokumentům a aby se zlepšila příslušná pravidla týkající se dostupnosti. To je naprosto zásadní pro boj proti korupci. Za druhé, je zásadní, aby instituce přijaly nebo respektive aplikovali pravidla týkající se mm, využívání nebo zneužívání, aby měli určité kodexy chování, které se budou vztahovat na všechny agentury, tak aby bylo zabráněno tomu, že osoby budou moci hledat různé kličky. Já si myslím, že je potřeba, aby na konci kariéry ehm, svých zaměstnanců, aby byly stanoveny určité doby pro posouzení toho kterého pracovníka. Další bod. Ehm, je potřeba upravit aktivity lobbystů, tak aby tady byla jednotná regulace, aby tady byl jednotný rejstřík lobbystů, kde budou zohledněny eh, pozitivní zkušenosti členských států. Za páté, je potřeba eh, mít schválený etický kodex, který momentálně chybí a rada musí spolupracovat s komisí. Za šesté, je potřeba, aby pokud jde o veřejné zakázky, o výběrová řízení, aby tady eh, byla také pravidla o vyloučení, protože je potřeba provádět náležité kontroly a ověřovat, zda tady nejsou nějaké důvody pro vyloučení. A konečně poslední věc, je potřeba mít komplexní úplnou politiku boje proti korupci a podvodům. Ještě jednou děkuji všem za spolupráci a doufám, že moje návrhy budou akceptovány. Děkuji. A nyní tady máme výbor INTA, jestli to chápu dobře, za ně bude hořit pan Helmut Scholz. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, bohužel kolega Bernd Lange se nemůže dnešní schůze zúčastnit, takže já budu hovořit eh, jeho jménem, využiju jeho podklady, které on mi připravil. Nejprve chci poděkovat kolegům z ostatních výborů za spolupráci a za odvedenou práci a také za to, že pan zpravodaj z výboru AFKO od samého začátku ukázal velmi otevřený a vstřícný přístup. Pokud jde o práci jako takovou, tak my v rámci výboru INTA jsme provedli eh, jakýsi souhrn těch stanovisek týkající se toho, co spadá do kompetence výboru INTA. A jak víte, stanovisko v rámci výboru INTA bylo prakticky jednomyslně přijato. Pokud jde o petice, pokud jde o setkávání s občany, tak toto vše ukazuje, že stále ještě panuje poměrně velký nedostatek důvěry mezi veřejností. A toto je úloha mm, našeho výboru, ale parlamentu jako takového, abychom lépe zastupovali naše občany tak, aby ta rozhodnutí, která se činí na evropské úrovni, byla v zájmu našich občanů a naplňovala tyto cíle. Je tedy potřeba vytvořit náležité evropské politiky, také se zapojením sociálních partnerů a občanské společnosti. Parlament může k tomuto procesu pozitivně přispívat a jeho úkolem je e, dozorovat komisi jménem evropských občanů a požadovat, aby byly poskytovány náležité informace a včas, a to nejenom ze strany komise, ale také ze strany rady. Za druhé, statistika, statistiky posouzení dopadů, Toto všechno musí být realizováno náležitým způsobem a na co nejvíce spolehlivé úrovni. Komise v této, promiňte, výbor v této souvislosti vítá iniciativu komise v oblasti TTIP a také pokud jde o strategickou komunikaci. Toto vše se musí stát běžnou praxí. Komise také apeluje na nový mandát pro vyjednávání a zde bych chtěl zdůraznit, že tady je ještě potřeba odvést veliký kus práce, aby bylo zajištěno, že rada nebude blokovat pokrok prací a nebude, že bude náležitě komunikovat se všemi eh, poslanci Evropského parlamentu, kteří budou mít v dispozici veškeré dokumenty, které budou takto zpřístupněny. Výbor INTA a generální ředitelství pro obchod proaktivně spolupracují a snaží se posílit zájemnou spolupráci, zejména prostřednictvím stálých zpravodajů INTA a prostřednictvím monitorovacích skupin. Také jsme e, vytvořili dohodu pro transparentnost, pokud šlo o vyjednávání e, TTIP, tak abychom si stanovali ten vzájemný rámec, v rámci něhož se budeme pohybovat a kde všechny ty dokumenty, které byly označeny jako důvěrné, byly zpřístupněny příslušným poslancům prostřednictvím SharePointu. Všechny eh, ty dokumenty, které byly klasifikovány jako tajné, byly také zpřístupněny podle příslušných pravidel, což přispělo k lepší spolupráci. Kromě toho je ale zřejmé, že přístup dokumentů dokumentu musí mít i jiný, jiné skupiny zaměstnanců. Takže abych tak řekl, ten kruh je zatím dokončen jenom z poloviny. Nicméně jedná se o důležitý bezprecedentní krok, který doufáme, že bude sloužit jako model do, do budoucna. Rada a komise by se měly zasadit o princip upřímné spolupráce, tak, aby vypracovali náležité kanály pro eh, sdílení informací týkající se vnějších akcí Evropské unie, stejně tak pokud jde o komerční obchodní politiku a pokud jde o implementaci primární a sekundární legislativy. Potřebujeme také náležitou, náležitou implementaci doporučení ombudsmana a v této souvislosti tedy musíme mít eh, přístup k potřebným dokumentům. Zároveň chceme, aby vyjednávací partneři zvýšili transparentnost na své straně. A v této souvislosti výbor INTA navrhl, aby komise zvýšila svoji, e, svoji ambice, aby se zasadila o závazek transparentnosti u jednotlivých partnerů ještě předtím, než budou vyjednávání spuštěna. Zároveň chceme také posílit ty eh, formy spolupráce, když třeba jednáme s některými partnery, jednáme s některými obchodními partnery, tak také musíme apelovat, požadovat po nich, aby oni zvýšili své závazky v oblasti transparentnosti. Takže když máme nějaké partnery, se kterými vyjednáváme ty obchodní otázky, tak i zde musíme se snažit nalézt určitou rovnováhu. Pokud jde o provádění obchodních a investičních dohod, tak komise eh, musí jasně stanovit, že nebude nějaká prozatímní platnost předtím, než to mm, posvětí Evropský parlament. Je potřeba respektovat princip interinstitucionálních dohod, což je nejenom princip dobré zprávy a řízení, ale také dobré komunikace. Čili obecně jsme poměrně optimističtí, podporujeme tedy všechny ty principy transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti a také pokud je o lepší spolupráci občanské společnosti mm, a pokud je o otisk jednotlivých zákonodarců. A konečně bychom chtěli zmínit, že transparentnost, odpovědnost a bezúhodnost a etické chování by se mělo stát normou, by se mělo stát nedílnou součástí práce všech orgánů EU. Děkuji mnohokrát a nyní za Libe Silvia Guillaume Kaufmann. Promiňte, Silvia Kaufmann. Ano, eh, my tady jsme původně měli kolegyně Silvii Guillaume, ale ta dnes nemůže být v Bruselu, takže ona mě požádala, abych já tady přednesla naše stanovisko, které bylo přijato 16. února. Hlavní body naší zprávy je možné shrnout následovně. Za prvé, výbor Libe podporuje zavedení povinnosti mít transparentní rejstřík, eh, pokud je o vyžití legislativní stopy. Výbor Libe rovněž apeluje na poslance a na zástupce rady, aby dobrovolně zveřejňovali informace o schůzích s jednotlivými zainteresovanými subjekty. Za druhé, pokud jde o ochranu těch tzv. whistleblowerů, eh, Komise se zavazuje, že do roku 2016 zveřejní sdělení a že budou stanovena minimální pravidla pro whistleblowery. Za třetí, pokud je o veřejný přístup k dokumentům, Libe apeluje na radu, aby přijala konstruktivní stanovisko a konstatuje, že zatím bylo implementováno jenom velmi málo doporučení pro transparentnost a odpovědnost. Transparentnost přitom je ale naprosto zásadní pro lepší právní úpravu. A konečně poslední bod. V rámci interinstitucionálních vyjednávání a trialogů je potřeba zlepšit předávání zpráv příslušným parlamentním výborům o tom, jakým způsobem se ubírají ta vyjednávání v rámci trialogu. My si myslíme, že po každém trialogu by ten vyjednávací tým měl zpřístupnit dokumenty, které budou dokládat ty výstupy z posledního trialogu, eh, pokud jde o přímé zastupení. Takže to je schrnutí zprávy paní Guillaume. Děkuji a slovo má pan Andrej Pěnkovič. Eh, Děkuji paní předsedkyně. Děkuji panu Gigoldovi, panu zpravodaji, děkuji i kolegům z ostatních výborů za jejich stanoviska k tomuto návrhu zprávy o transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v orgánech EU. Jako stínový zpravodaj bych eh, podpořit, chtěl podpořit ty obecné, ta obecná stanoviska lidové strany. Uh, procesu přípravou zprávy určitě bylo užitečné diskutovat s úředníky i externími odborníky na toto téma, jak se to v posledních měsících činilo, protože ta zpráva se týká různých aspektů fungování Evropského parlamentu. Byly prezentovány výsledky jednání v parlamentu, stejně tak je naprosto pochopitelný hlavní zájem. Je těžko mm, e, nějak přeceňovat důležitost transparentnosti, odpovědnosti a bezúhodnosti v orgánech EU. A naše práce e, byla a bude posuzována přesně na bázi těchto kritérií. Bylo přesvědčivě ukázáno, že důvěra evropských občanů v politické rozhodování, legitimnost unijních institucí a jejich transparentnost velice úzce mezi sebou souvisí. To je důvod, proč jsme přesvědčeni, že princip transparentnosti, které smlouvy definují, musí být dále rozvíjen tak, aby občané to vnímali v práci institucí. Domníváme se, že tento návrh zprávy je docela nevyvážený, co se týká eh, aplikace principů transparentnosti, což by mohlo kompromitovat některé stejně důležité principy Evropské unie. Pozměňovací návrhy naší frakce e, berou v úvahu stanoviska příslušných výborů, budou nasměřovány k tomu, aby transparentnost, odpovědnost a bezúhonost byly zintenzivněny. Jde také o to, aby byly chráněny základní hodnoty jako soukromí, a možnost komunikace, to všechno záleží na mandátu parlamentu. Jsou tam mnohé dalekosáhlé záležitosti, které budeme navrhovat změnit. Třeba návrh, aby zpravodajové předsedové výboru um, měli eh, zveřejňovali kontakty s lobbysty určitě bude eh, administrativně náročné a určitě to bude omezovat svobodu mandátu. Dále je tam uznávaný prostor pro rozšířenou transparentnost v oblasti trialogu. Rozhodně není rozumné pokoušet se to vyřešit eh, návrhy, které by mohly ohrozit výsledek jednání mezi institucemi. Totež se týká jednání o mezinárodních dohodách o omlovu, o obchodu, pardon, obchodu, což by mohlo omezit mm, naši vyjednávací kapacitu a zúžit naše perspektivy. Také co se týká mm, parlamentních výborů, eh, je třeba najít vyváženější odpověď. I požadavek, aby reprezentace místních a regionálních Eh, vlád bylo zahrnuto v rejstříku lobbystů, není eh, velice eh, není po našem soudu nutné a vedlo by to k tomu, že by místní vlády byly nadproporcionálně byrokraticky zatíženy. Abych to shrnul, tyto myšlenky musí být dále komorigovány, je třeba přijít s pozměňovacími návrhy a je třeba najít pořádnou rovnováhu mezi naší budoucí prací a mezi různými principy. Doufám, že budeme schopni kompromisní řešení nalézt a že se tím zaruší, zaručí vyšší míra transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti pro všechny. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ještě někdo chce pohovořit, někdo ze stínových? Pokud ne, tak Jo Leinen, prosím. Děkuji za zprávy z výboru. Ukazuje nám to velkou míru sensibility, které požívá téma transparentnosti institucí Evropské unie. Již při první debatě jsem říkal, že Evropská unie musí pracovat transparentně, protože z povahy věci je občanům prostě vzdálenější a proto musí dodržovat nejvyšší možné standardy tak, aby procesy byly srozumitelné pro občany, aby lidé měli v tyto procesy důvěru. Celá řada témat musí být naléhavě vylepšená. Krom toho musíme ale dávat pozor, abychom přece jenom nepřestřelili. Je třeba rozlišovat v případě komise mezi politickými nositeli odpovědnosti a prostými úředníky. Tam si myslím, že nemůžeme pracovat se stejným měřítkem a možná je třeba mezi nimi rozlišovat. Stejně tak je to u poslanců. Máme opravdu specifické postavení, které se týká i svobody mandátu, stýkat se s kýmkoliv a musíme dát pozor na to, do jaké míry by bylo možno něco takového, tuto svobodu mandátu ovlivnit negativně prostřednictvím deklarací a zveřejnění informací, které by tento mandát, tuto svobodu mandátu mohly poškodit. Ve skutečnosti existuje potřeba, aby byl zdokonalen rejstřík lobbystů. Hovořili jsme o tom, že by tady mohl vzniknout legislativní akt, tak aby to bylo závazné. A domnívám se, že to, co jsme dnes slyšeli, je opravdu velice cené. Naše frakce přijde s pozměňovacími návrhy. Pedro Silva Pereira. Domnívám se, že tato debata ukázala, že tohle je skutečně báze pro zásadní pokrok, co se týká transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v orgánech EU. Myslím, že zpráva tak, jak je, přináší spoustu pozitivních návrhů, za to e, panu zpravodaji děkuji, k tomu mu gratuluji. Poznámky komentáře, které jsme slyšeli od členů jiných výborů tohoto parlamentu, ukázaly, že pořád ještě můžeme jít dál a hloub, co se týká principu transparentnosti. Také si myslím, že bychom měli mít jistotu, že nezajdeme příliš daleko a měli bychom se vyhnout tomu, že budeme procedury nějakým zásadním způsobem omezovat. To by vedlo k tomu, že věci by se zhoršovaly. Já si myslím, že budeme potřebovat vyváženější finální návrh. Pokud nejsou nějaké instituce parlamentu registrované a proto by byly vykázány, to by možná šlo dál. Snad, aby všichni návštěvníci podepisovali prohlášení, že nezastupují nějaké zájmové skupiny. No, to by také po mém soudu bylo příliš mnoho. Aby to všechno bylo povinné, tak aby nejenom zpravodajové, ale předsedové výboru se mohli scházet pouze s registrovanými zástupci zájmových skupin. I to by podle mě bylo přehnané a navíc říkat, že vládní zástupci, zástupci regionálních a místních vlád, opět eh, mají povinnost, povinnost registrovat se. I to si myslím, že by mohlo Eh, omezit naše kontakty jako parlamentu s legitimně zvolenými zástupci místních a regionálních vlád. To jsou věci, o nichž musíme uvažovat s chladnou hlavou, tak aby naše iniciativa tady opravdu vedla k větší transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti, aniž by zároveň vedla k nějaké nevyváženosti řešení, což by uh, mohlo být brzdou a mohlo by to vést k větší byrokracii. Takže pak by celkový výsledek byl sporný. Majke? Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že jsme teď slyšeli názory ostatních výborů i politických skupin a tady vidíme že se nacházíme skutečně v zásadním okamžiku. Jsme si všichni vědomi toho, že na místě je maximální transparentnost a integrita a to je opravdu důležitá věc, na které společnosti záleží stále víc. Z různých stanovisek, která jsme teď slyšela, konstatuji, že je velice důležité, abychom schválili procedury nepříliš složité, a aby se dosáhlo pokroku. Musíme se dostat ku předu v otázkách nedůvěry. Je to velice důležité a jasně se to ukázalo. Je důležité, abychom k tomu přistupovali pozitivně, optimisticky, protože si myslím, že většina z nás má zájem o transparentnost a integritu je důležité, aby nám občané důvěřovali. A proto si myslím, že v příštích týdnech bude opravdu velmi důležité, abychom každý se zamysleli nad tím, jak můžeme každý jednotlivý přispět. Každý může nějak přispět a budeme-li schopni při, dopracovat se k opatřením, která budou mít pozitivní výsledek, tak nám za to občané poděkují. Budeme na tom pracovat a budeme konstruktivní v příštích týdnech a měsících. Děkuji. Děkuji, myslím, že se můžeme vrátit eh, ke Stanově, poprosím ho, ke Svenově, poprosím ho, aby byl stručný, jak to jen půjde. Za prvé děkuji eh, za stanoviska výboru. Je škoda, že se o těch návrzích až tak moc nediskutovalo, ale ujišťuji vás, že ty návrhy budu respektovat a pracovat s nimi. Je v nich totiž spoustu přidané hodnoty pro tu debate, debatu a třeba bych zmínil návrh z výboru KONT, který by podporoval víc evropskou investigativní žurnalistiku. To je konstruktivní doplnění k whistleblowerům. To v té původní zprávě nebylo a to si myslím, že je něco, co by se mohlo zapracovat i do rozpočtového procesu, tak aby to mělo nějakou finanční bázi. To je zajímavý návrh. Krom toho, ta růzka, různá stanoviska se soustředila na různé věci. Ve stanovisko výboru Jury, které tu nebylo prezentováno podrobně, tak tam byla spousta zajímavých právních uh, poznámek, na to se podíváme. Ještě chci zdůraznit jednu věc, kde si myslím, že je to trochu kontroverzní a kolegové z lidové strany to také zmínili. Jak daleko můžete jít s transparentností lobbystů? To jeden extrém je, že bychom řekli, že eh, ta konvence proti tabáku eh, by znamenala, že s určitými lobbysty se vůbec nemůžete eh, scházet. To znamená, že by byly zcela zakázání. Já jsem to nenavrhoval, protože si myslím, že je to o stupeň dál. No, měli bychom diskutovat o tom, jak budeme konformní s pravidly OSN, ale to po mém soudu opravdu je už stupeň moc to se týká i jiných průmyslových oblastí, které by mohly být vnímány jako škodlivé sami o sobě. A potom, kde povede ta dělící linka? S tím mám problém. Na druhé straně bych stále trval na tom, že říct, že legislativní stopa v požadavku, jenom abyste se setkávali pouze s registrovanými lobbysty, by bylo užitečné i pro parlament. Já jsem slyšel, co říkal Jo Leinen i pan místopředseda, tak eh, stínový zpravodaj EPP říká, že by to omezilo svobodu mandátu. A já musím říct, že to je skutečně uh, odvážné tvrzení, protože tady hovoříme o lobismu, já nehovořím o občanech, kteří vás na něco upozorní. Dobře, každý má právo se scházet eh, s kým chce, ale pokud se stýkáte s lidmi, kteří profesionálně a systematicky lobují za určité zájmy, tak to by parlament měl vidět. Je škoda, že musíte jít, ale klíčový argument tady zní, když řekneme, že eh, vítáme vůči pozici komise a špičkových zaměstnanců a oni by řekli, že mají pouze registrované lobbysty, tak jak my jako parlament můžeme argumentovat, že by to nemělo platit pro šéfy výborů a zpravodaje, což jsem navrhovala. Takže také můžeme se umenšovat, ale uh, nejsme nositeli rozhodování, pokud eh, pokud eh, k nám není stejný přístup jako ke špičkovým představitelům komise. Já bych kolegům hlavě z SND a EPP chtěl eh, oponovat. Oni řekli, že to jde příliš daleko, tak měli by být opatrní, protože my prezentujeme sami sebe ve slabší pozici, než jsme. A pak ty věci s trialogem, spoustu stanovisek, zmínilo, že je třeba větší míry transparentnosti. Já jsem slyšel, že z pohledu EPP by to mohlo ohrozit efektivitu trialogu. Myslím, že tam je ale rozpor, protože na jedné straně v tuto chvíli máme tady ve výboru AVKO zprávu, kde, kde se říká, že by se měly omezit trialogové procedury a stejné politické skupiny, které jsou pro omezení trialogu, jsou proti tomu, aby byly podrobeny větší veřejné kontrole. Musím říct, že tady mám problém s konzistentností a vůbec s pochopením tohoto bodu. Dále mezinárodní obchodní dohody. Od EPP jsem teď slyšel, že mé návrhy jdou příliš daleko. Na druhou stranu výbor INTA jde v podstatě až tak daleko jako já. Takže ve výboru INTA zdá se, že je velká nevůle akceptovat pokračování, nebo vy jste dosáhli už mnohého při dosahování transparentnosti. Měli byste být tedy opatrní s tím, že to ohrožuje úspěch obchodní politiky. No a abych to nějak e, uzavřel v očích občanů, buď Těmi opatrní s formulacemi jako jde to příliš daleko a tak dále. Občany očekávají nějaký pohyb. Rád bych připustil, že alespoň číslo 15, které eh, také Plenkovič zmínil, že to znění je nejasné a opravdu většina kritiky, kterou jsem dostal zvenku, eh, nebylo od lobbystů velkých bank a korporací, ale bylo to od zástupců německých spolkových zemí. No to bylo opravdu vtipné, to nebyl hlavní cíl mé zprávy. Ale musím říct, že tam opravdu něco je nejasně formulováno a zřejmě se tam hledá, co zdá změnit. Mnohé se dá zlepšit. Těším se na spolupráce a těším se, že najdeme co největší společný základ a stále mám dojem, že můžeme a musíme pokračovat s větší mírou transparentnosti, odpovědnosti a integrity. Ne proto, že by na tom Evropa v tomto ohledu byla nějak špatně, ale proto, že chceme být nadále na špici v tomto vývoji v evropské demokracii. Děkuji vám. Děkuji, Svene. Teď ještě poděkuji ostatním eh, zástupcům za to, že nás informovali o stanoviscích. Ještě bych informovala, že pozměňovací návrhy do 29. února, pak budeme zvažovat pozměňovací návrhy 14. 15. března a doufám, že 23. Března, dubna, pardon, dubna dojde k hlasování ve výboru AFKO. Končím tedy tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu. tak poprosím sem nahoru. Takže kolegové, postoupíme hned dál k tomuto bodu pořadu jednání, jak si umíte představit. Bude to spoustu práce, doufejme, že dojde k výměně názorů na ten díl, který rada s britským premiérem uzavřela minulý víkend. Jonathan, máš slovo. Já děkuji, přeji všem dobré dopoledne. Minulé, když jsem byl tady, tak jsme hovořili o tom, co by se mohlo stát. A teď už alespoň víme, že něco, alespoň něco se stalo. A tím se vlastně určitým způsobem uzavírá první fáze uh, tohoto dění eh, Evropská rada dospěla k rozhodnutí. Bez pochyby jste viděli těch 36 stránek textu a nepochybuji o tom, že, jak jste si všimli, volební kampaň ve Spojeném království eh, teď vážně začíná a 23. června eh, proběhne referendum. Ehm, a teď eh, společně s kolegy na radě jsme vyjednávali, hovořili a umožnili jsme Evropské radě, aby dospěla k dohodě, ke které dospěla. A nyní, tak jako každý, budeme sledovat eh, kampaň o referendu ve Velké Británii. Nebudeme se toho účastnit samozřejmě, s Spojeným královstvím budeme zacházet jako s členským státem, kterým je, a vše poběží běžným způsobem ze strany komise a jejich e, zastoupení také ve Spojeném království. Nebudeme se pouštět do žádné propagandy a podobných aktivit, nebudeme se účastnit nějakého financování eh, těch, kteří se účastní kampaně. Jsme samozřejmě k dispozici, pokud eh, budete chtít eh, lépe pochopit dohodu, která byla dosažena po vyjednávání na Evropské radě, které trvalo několik hodin. Je to komplikované, dohromady je to rozhodnutí hlav států a vlád. Je to závazné, je to, jde o úroveň mezinárodního práva a bude to vnímáno jako dohoda mezinárodního práva mezi hlavy států a vládou a efekt, eh, nabíde to účinnosti teprve po referendum a teprve v případě, eh, že Spojené království zůstane členským státem. Eh, těchto 36 stran bude existovat, pokud přestane to existovat, pokud eh, občané Spojeného království se rozhodnou, že odejdou z Evropské unie, ale pokud eh, budou eh, členy Evropské unie, tak uděláme vše, co bude v našich silách, částečně se to bude týkat i Evropského parlamentu, abychom implementovali to, co bylo dosaženo do, v dohodě. Je to rozumná dohoda, i pro Spojené království, i pro ostatní členské státy, tedy pro Evropskou unii jako celek. A bylo to předmětem jednomyslné dohody mezi členskými státy a pokud to bude implementováno, dojde k legislativním návrhům, k některým aspektům, které budou předloženy Evropskému eh, parlamentu Eh, pro potvrzení běžným legislativním postupem a je tady také postup pro začlenění eh, podstaty některých prvků dohody eh, do evropských smluv, až tyto smlouvy budou revidovány. Struktura, struktura vychází z těch takzvaných čtyřech košů, tak jak to bylo zmíněno v dopise eh, britského premiéra Donaldu Tuskovi 10. Eh, listopadu. Je tam část, která se týká ekonomického řízení, kde je to zaměřeno na nastavení vztahů mezi zeměmi, které mají euro a těmi, které, které si ponechávají své národní měny. Je to samozřejmě složité je to eh, svou podstatou eh, složité, peníze zkrátka toto obnášejí, jsou složité, ale samozřejmě se to vše velmi eh, vyvíjí, pokud jde o další integraci eurozóny, bankovní unie a tak dále. A samozřejmě také je tady těch devět zemí, které nemají jednotnou měnu, ty jsou um, velmi odlišné a Dánsko má výjimku, e, Velká Británie má opt-out a e, někteří další se tady zavázali k tomu, e, že k euru v, v, za určitou dobu přistoupí. Jinak ty další věci jsou také složité, odráží různé reality, ale neměla by tady být žádná diskriminace na evropském jednotném trhu, to je důležitý princip, tedy žádná diskriminace na základě měny v transakcích. Um, nebo mezi firmami členských států, je tady vzájemný respekt euro, zemí eurozóny a zemí mimo eurozónu. Um, um, a nejen to, má se podporovat uh, další integrace a další kroky eurozóny. Všichni tady tady mají jednotný trh a musí se respektovat zájmy všech. Je tady také mechanismus na prosazování těchto věcí a ten je přizpůsoben těmto účelům. Říká se tomu Joanina systém. Dále eh, druhá část to je konkurenceschopnost a z pohledu komise je dobré, že se tady potvrzují věci, které komise již dělá, bez pochyby by to šlo všechno ještě lépe a více různými způsoby, ale v této části jde v zásadě o to, že Evropská unie by měla podporovat a implementovat politiky, díky kterým bude její hospodářství konkurenceschopnější. Je tady prohlášení komise o tom, jakým způsobem by měly tyto kroky probíhat, eh, například snižování břemene pro podniky. Třetí eh, sekce se nazývá suverenita a E, vztahuje se ke stále se splišující unii, týká se rolí národních parlamentů, subsidiarity, je to poměrně e, jednoznačný text, který uvádí, že odkazy ve smlouvách na stále se spližující unii ne, se nevztahují na spojené království ve světle zvláštní situace, ve které se tato země nachází že tato země eh, s ohledem na tuto situaci se nezavazuje k další politické integraci. To tam je eh, do určitých podrobností nastaveno. A čtvrtá část, ta se týká sociálních eh, benefitů a svobody pohybu. Tato část se zabývá otázkou dávek pro pracující, kteří se pohybují v Evropské unii, eh, týká se to eh, také exportu dětských dávek, eh, když třeba pracuj, pracovník je v jedné zemi a jeho dítě v další zemi. A pak jsou tady důležitá ustanovení, která se týkají zneužívání práva na svobodný pohyb. A k jakým eh, krokům by došlo, eh, když bude tento text eh, tedy efektivní, platný a účinný. Takže toto je výsledek vyjednávání ve čtvrtek a v pátek. Tato dohoda byla nakonec dosažena. Kampaň byla tedy ve Spojeném království spuštěna, jak jste si všichni vzpomně, eh, všimli. A eh, pozice komise je jasná, doufáme, že Spojené království se, se i nadále eh, tedy i nadále zůstane v Evropské unii, ale nyní již je to na kampani ve Spojeném království a na britském lidu. Děkuji. Sorry. I'm certainly not photogenic. better web streamed if you go to... Já jenom říkám, že se to potom lépe natáčí a vysílá přes internet, když se otáčíte směrem doleva. Dobrá. Děkuji, jak má George Chaplin. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednou bych vás tady chtěl přivítat, pane Fole, jménem frakce EPP a děkuji vám za velmi zajímavý úvod. Já mám celou řadu věcí, kde bych vás chtěl požádat o váš pohled. Jednak, jak se správně řekl, kampaň před referendem už se rozjela a určitě bude stále nabírat na intenzitě. Je zajímavé, že ve Spojeném království je to vnímáno jako výlučně vnitřní proces, ale já to tak nevnímám. Evropská unie je určitý celek a Každý členský stát Evropské unie je subjekt zainteresovaný na výsledku tohoto referenda. Tak to na to musíme pohlížet. A já mám pocit, že tady do určité míry eh, můžeme hovořit o demokratickém deficitu, kdy řada lidí bude tím výsledkem přímo dotčena stejně tak i já, a přitom nemáme vůbec možnost se na tom nějak podílet. Do jisté míry toto je ironické, že britští euroskeptici neustále kritizují Evropskou unii za demokratický deficit a přitom teď tady máme jakousi zvláštní zrcadlovou situaci. Pokud by k tomu skutečně došlo a hlasování by bylo takové, že se má odejít z Evropské unie, tak tady to by přineslo celou řadu zásadních věcí, které budou mít dopad na nás jako zainteresované subjekty. Potom další věc. Jestliže to chápu správně, ten balíček to je něco, co bude jedinečné pro Spojené království, ale myslím, že eh, v reálu, a nevím, zda se mnou budete souhlasit, mm, je velice pravděpodobné, že toto bude využito jako precedent pro další členské státy, které budou požadovat také určité změny. Pokud jde o tu neustále uší Evropskou unii, unii lidí, bude to snad znamenat, že britští lidé už nejsou součástí toho evropského lidu? Bude to mít nějaké možné dopady? Nevím. Ale určitě je to něco, na čím bychom se měli zamyslet. Já se domnívám, že tady tento balíček, eh, na jehož odsouhlasení bylo mm, vynaloženo tolik času, tak ten balíček ani nebude sehrávat nějakou velkou úlohu v rámci té kampaně nebo při hlasování. To podle mě bude možná eh, určeno tím, jak se vyvine poslední týden kampaně a jiná kritérie. To je taková určitá historická ironie, že tento balíček do jisté míry bude v britském kontextu okrajový, ale nevím. Zajímalo by mě, jak to vidíte vy. Děkuji, Mercedes Breso. Děkuji, pane předsedo. Pa, promiňte, paní předsedkyně. My všichni se tady nacházíme v poměrně složité situaci. Protože si přejeme, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii a musíme tedy akceptovat tuto dohodu, pokud chceme, aby ten proces byl správným způsobem spuštěn. Potom samozřejmě uvidíme, jak dopadne referendum. Nicméně ve chvíli, kdy se britští voliči nějakým způsobem rozhodnou, bude ještě potřeba rozpracovat některé další body a musíme tady vést určité úvahy. Jednak eh, jedná se o dohodu mezi vedoucími představiteli státu a vlád a takto musí být předložena OSN, což do jisté míry považuji já za nadbytečné, protože Evropská rada je důležitým subjektem Evropské unie a podle smluv se nijak nepředpokládá, že takováto dohoda, která je výstupem z Evropské rady, se musí předkládat na nějaké jiné místo mimo Evropskou unii. To do určité míry ukazuje určitou nedůvěru ze strany Spojeného království a také malou důvěru v nás samotné ze strany vedoucích představitelů států a vlád. Nezapomínejme na to, že prostě tady se jedná o instituce, které nejsou součástí OSN. Za druhé, ty čtyři části, čtyři oblasti jsou velice odlišné, a vyžadují, jak tady zaznělo, budou vyžadovat převedení do legislativy. Já se domnívám, že parlament tady sehrál díčí úlohu a odvedl určitě dobrou práci. Dobrý úkol v tom, že se snažil zajistit, aby ty dohody byly následně promítnuty do legislativy. Takže ta garance, že budou respektovány dohody, že budou respektovány zásady Evropské unie, toto vše se musí promítnout do legislativy a tady na tom se bude přímo podílet i Evropský parlament. Čili bude i na nás, abychom zajistili, že duch těch dohod, těch výstupů z jednání bude dodržen. Já v tuto chvíli bych chtěla ještě pohovořit o dvou věcech. Jednak otázka suverenity, která je mm, ošetřena velice pozorně, ale Zároveň um, se tady přiznává Spojenému království zvláštní právo, že nebude mít povinnost um, se zapojovat do budoucí větší politické integrace v rámci EU a přiznává Spojenému království právo, aby se tato věc zakomponovala do smluv, což by mělo v důsledku povinnost provést revizi smluv. Já, jak už jsem mm, o tom hovořila, když jsme projednávali zprávu s kolegou Brokem, tak my sami jsme předložili pozměňovací návrh k této zprávě, kde se vyjasňuje to, že změna smluv se musí dělat prostřednictvím konventu, to znamená za plného zapojení Evropského parlamentu. Znepokojuje mě eh, tvrzení, že mm, tento odkaz na smlouvy, mm, třeba že to bude omezeno čistě na Spojené království, takže se tady hovoří o tom, že mm, ta zmínka o Ever Closer Union je v souladu s dalšími integračními kroky pro různé členské státy. Čili na jedné straně se to má vztahovat jenom na Spojené království, ale zároveň se tady bude hovořit o všech členských státech, které by chtěly využít tento článek. Ostatně již nyní smlouvy hovoří o té možnosti různé integrace, integrace na různých stupních. Čili úplně nechápu, jaký by měl smysl tady této specifické definice pro Spojené království, protože už nyní v rámci smluv je umožněna různá úroveň integrace. Čili proč tato konkrétní citat, zmínka? Potom je tady také rozpor v tom smyslu, že e, smlouvy není možné široce vykládat tak, aby bylo možné rozšířit kompetence eh, Unie a jejich institucí. A přitom smlouvy hovoří o možnosti další integrace mezi členskými státy. Čili tady tento širší výklad je možný, když chceme umožnit větší integraci. Potom je tady také určitý rozpor mezi mm, první částí, která je poměrně striktní a omezující, a potom tou druhou částí, kde se hovoří o mm, zásadním obsahu smluv, tedy kdokoliv sdílí myšlenku společné budoucnosti, se může vydat tímto směrem. To znamená, tady tato povinnost se může týkat mm, všech členských států. Buď to se vydat směrem větší integrace, anebo se tím směrem nevydat. A to by dle mého názoru, pokud zahájíme opětovné vyjednávání smluv, by si hmm, zasloužilo určitě větší posouzení. Potom je tady ještě jedna část, jeden odstavec, který byl v rámci rozpravy zmiňován jenom velice málo, ale který mě osobně nepokojuje, protože se tady vyžaduje analogická legislativní iniciativa, která probíhá ve Švýcarsku, kdy Evropská unie se k tomu stavila velice kriticky a negativně. A to sice je to odstavec na straně 21, kde se říká, že členské státy mohou přijmout omezující opatření pro ochranu vůči jedincům, jejíž chování by mohlo představovat vážnou hrozbu pro veřejnou bezpečnost nebo eh, ochranu veřejnosti. V takovémto případě posoudit, zda chování jednotlivce představuje vážné ohrožení veřejného zájmu, mohou členské státy posoudit předchozí, přihlédnout k předchozímu chování tohoto jednotlivce, třeba že zatím tam nebylo žádné trestní odsouzení. Tady toto je poměrně nejednoznačná věta, ale zároveň je velice znepokojující, protože umožňuje zvláštní vyhodnocení jednotlivců bez ohledu na jejich trestně právní status. Mm, umožňuje určité preventivní kroky, preventivní opatření a přitom nevíme úplně jasně, co by to byly ty preventivní kroky a je to něco, co jde nad rámec zákona. Čili mm, chápu, že tady je konkrétní určitá situace ve Spojeném království, specifické problémy, ale mohlo by se to zároveň vztahovat na všechny členské státy Evropské unie a tudíž je to poměrně znepokojující. Všichni chápeme, jako jsou ty bezpečnostní důvody, ale zároveň mm, jaké by byly ty legislativní kroky. To by přece znamenalo i určité porušování lidských práv, to by bylo opravdu velice závažné. A závažné je to proto, jestliže Um, členský stát, který je součástí Evropské unie, třeba že není součástí důležitých bilaterálních dohod, tak jestliže, mm, respektive když se takto rozhodla ta země, která není součástí EU, ale je součástí důležitých bilaterálních dohod, byla velice kritizována. Víme, že pan premiér Cameron o toto velice stál a tady toto bylo nějak tak mlčky přejito, ale zároveň je to velice znepokojující. To je z mé strany asi vše. My všichni víme, že je velmi důležité, aby Spojené království zůstalo součástí EU. EU má, promiňte, Spojené království má velikou demokratickou tradici, ale přesto některé ty věci jsou pro nás velice znepokojující, protože tradiční pozice Spojeného království je, že je velikým obhájcem lidských práv, obhájcem demokracie. A mm, <clears throat> Je to také důležité z pohledu toho, jak se potom mohou chovat jiné země. Některé ty věci, které jsou tady napsány, jdou proti té dlouhé demokratické tradici Spojeného království a to mě tedy znepokojuje. Třeba, že vím, jak je důležité, aby zůstalo v EU. Kolegové, teď už se budeme muset rozhodnout. Mám ještě sedm lidí přihlášených na seznamu a máme už jenom 15 minut pro tento bod. Já jsem se domnívala, že dnešní jednání skutečně by mělo být vnímáno jako takové spíš vyjasnění některých věcí. Není to nějaká veliká rozprava, veliká rozprava, ta ještě proběhne někdy na následující schůzi, vyčleníme si na to ten čas. Takže musíme skončit ve 12.15. Hmm já nevím, když se budou hlásit ještě další, možná se bude muset dohodnout, že každý bude mít třeba půl minuty na položení otázky. Máte jenom otázku? Dobře, tak jestli máte otázku, opravdu velmi stručně. A nyní Charles Gerent a opravdu jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já mm, se omezím na to, co je podstatné. Pan eh, Fall eh, uvedl, že některé prvky vstoupí do smluv, až se budou revidovat a mě by zajímalo, o jaké prvky jde. Zda jsou to v tuto chvíli, eh, tedy zda tyto věci v tuto chvíli jsou v nesouladu s těmi existujícími smlouvami a za třetí eh, jsou tam nějaké věci, které nemohou vstoupit v platnost, aniž by eh, se změnily smlouvy. Je to velmi důležité, ehm, tady nejde jenom o to, oč budou hlasovat eh, tedy eh, Britové a není jasné, jestli všechny ty věci budou eh, změněny a za, zapracovány před tím 23. červnem. Sirius Volsky Jedna otázka, když tedy většinový občan ve Spojeném království bude hlasovat Mhm. tedy budu hlasovat pro setrvání, tak jakým způsobem se to bude eh, implementovat. Richard Corbett, one, no it's okay. Uh, line. Eh, Richard Corbett ne, ten už se nehlásí, takže Joe Linen. Je tady ještě další nebezpečí, že tady vznikne trvalý konflikt, pokud jde o interpretaci dohody. Možná a já doufám, že Británie zůstane v EU, nedojde k exitu z EU, ale e, dojde z exitu, pokud jde o e, tu inkorporaci do EU. E, bude to další opt-out, další integrace nebo spolupráce, ať už to znamená tedy přesně cokoliv, tak to bude znamenat, permanentní konflikt mm, pro ty, kteří by chtěli samozřejmě Evropskou unii opustit, ale také mezi Británií a členskými státy, protože každý bude upozorňovat na to, že to není to, na čem jsme se dohodli. Takže my jsme udělali něco, co může vést k důsledkům, které nedovedeme v tuto chvíli odhadnout. Máte stejný pocit? Roman Hanregi, one minute. Roman Hanregi, minuta. Chtěl jsem se zeptat na pár věcí. V dodatku čtyři se hovoří o vytvoření mechanismu tak, aby se revidovala celá evropská legislativa. Jak to přesně bude vypadat? A druhá otázka. V oblasti suverenity. Tam v té dohodě je, že reference na stále hlubší integraci nebudou aktuální, protože tahle úprava neumožňuje interpretovat to tímto způsobem. Jak vy to vidíte? Jakým způsobem číst tato konstatování? Bod dvě v tom oddíle Suverenita. Max Anderson, děkuji. No, mě by zajímalo, zda tato dohoda je opravdu závazná. Evropská rada nemá právo rozhodovat o změně smluv. Prostě nemá to právo. Nemůže rozhodovat o tom, co za několik let řeknou nějaké jiné vlády. Nemůže rozhodovat o tom, zda v nějakých zemích má či nemá být referent. Vzor tomu ten dokument se tváří, že je právně závazný. Jde o to, že tohle bude, že se píše, tohle bude zapracováno do smluv a tak dále a tak dále. To znamená, že ono to je právně nezávazně a nebo rada prakticky uspořádala cosi jako puč, anebo to prostě opravdu není závazný dokument. Je to prostě nějaký politický slib. Můžete říct, která z těchto alternativ je ta pravá? Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Faulovi za to, že přišel. Chtěl bych říct, nevím, že to je závazné podle mezinárodního práva, ale co se ptali kolegové předřečníci Görence Andersen, tak se zdá, že zásadní část dohody eh, zakládají nějakou možnost změny smluv v budoucnosti. Zdá se, že ty Eh, nějaké dávky mohou být parlamentem eh, schozeny a zdá se, že něco může také hm, zvrátit i Evropský soud. Můžete mě potvrdit, že dohoda, o níž se 23. bude hlasovat, zda je to nějaký slib, že to jednou v budoucnosti tak bude? Děkuji. Mám devět minut. Dobrá, tak děkuji. Já se pokusím být co nejstručnější a nejhutnější a pokusím se odpovědět na všechny otázky. Začnu tím, co říkal pan Šepflin. Dobrá, ano. Jak velké jakou roli tenhle balíček bude hrát v referendu, to je otázka kampaně. Pan Helmar řekl, že britští lidé budou hlasovat o tomto balíčku, budou hlasovat o otázkách, které tam jsou. Tenhle balíček podle mě je krokem na cestě v tomto procesu, ale jsme na samém počátku jsme v rozhodující politické fázi tohoto procesu. Kdo bude v referendu hlasovat, to je otázka Velké Británie. Já budu schopen hlasovat. Je tam i nějaký limit a zda ostatní členské státy budou Eh, mít zájem na tomto procesu. Ano, samozřejmě budou. To bude hrozně rozhodnutí, hrozně důležité rozhodnutí, které učiní britský lid. Hlasování eh, hlasovat budou ti, kdo k tomu mají ve Velké Británii právo a prostě vykonají své volební právo. Ano, samozřejmě máme zájem Eh, aby eh, to dopadlo. Mm, I dříve se hlasovalo v různých zemích v referendu o určitých věcech, které měly dopad na všechny ostatní. Eh, aktivita Evropského parlamentu paní Breso je docela výrazná. Předseda Schulz se účastnil klíčových diskuzí ve čtvrtek a v pátek Eh, pánové Berhovstad, Galtieri a Brock hráli důležitou roli v přípravném procesu a já jsem v tomhle výboru už myslím po třetí, to znamená účastním se jednání výboru od politických skupin, stejně jako kolegové a komisaři, pan předseda, všichni se setkáváme, to bude zítra, parlament bude hrát roli v legislativním procesu tak, jak mu přísluší. Co se týká otázky stále uší unie, to, myslím, bude odpověď zároveň na několik otázek naraz. Ta Everclose Union není právní báze a nikdy jí nebyla báze pro legislativu a koexistuje to s realitou dnešní Evropské unie. To je diferencovaná integrace. O tom už se hovořilo, různé členské státy dělají různé věci, některé se účastní té části a oné části integrace, jiné ne. Nejde o to, aby někdo byl šampionem neúčasti, jde o to, že něco takového je prostě stanoveno Teď tezkách. Říkáte, že tam může být rozpor s faktem, že evropská integrace může postupovat kupředu a tvrzení o Ever Closer Union nezavazuje členské státy k něčemu takovému. Já tu nevidím rozpor. Samozřejmě, že Unie se může pohybovat dopředu, změna smlouv, legislativa, implementace některých věcí lépe než do posud, ale ta stále užší Unie není klíčovou frází ve smlouvách. Odkaz na to není to nejdůležitější. K otázce nutných restriktivních opatření na vlastní ochranu před osobami, které by mohly škodit nebo ohrožovat veřejnou bezpečnost a pořádek. Zcela zjevně tahle slova jsou důležitá. Všechny členské státy mají zájem o takovéto věci. Tady se vedla diskuse o přesné formulace. Kontroverzní věc a to je způsob, jaký pochází od Evropského soudu a jde o aplikaci v národních jurisdikcích tak eh, tam jde o to, jakým způsobem minulé chování bude zvažováno ve vztahu k současným hrozbám. Tato slova by, tato slova by měla vyjasnit a nikoliv interpretovat, protože tady nejde o interpretaci evropského práva, ale jde o upřesnění právních ujednání, což členské státy již dělat mohou v tomto ohledu. Žádný z prvků této dohody není v rozporu se stávajícími smlouvami, žádný tento dokument je ani nedoplňuje, nepozměňuje. My všichni jsme přesvědčeni, že Rada, Komise, doufám, parlament a všech 28 členských států my všichni vycházíme z toho, že je to legální a proto kompatibilní se smlouvami. Co, pokud všechno půjde dobře, co bude inkorporováno do smluv, až se příště budou měnit, tak to není nutná revize smluv, protože jinak by to nebylo možné. Je to prostě proto, aby to bylo nějakým způsobem jasně. Uh, řečeno, definováno, co je možné podle stávajícího stavu práva. Tedy toto rozhodnutí, všechny ty dokumenty, které se s tím pojí, jsou legální v rámci stávajícího právního rámce. Není potřeba revidovat smlouvy a smlouvy ani revidovány nebyly, ani nemohly být revidovány, protože to by znamenalo úplně jinou proceduru. Tedy nic tady nevyžaduje změny smluv, aby to mohlo vstoupit a začít fungovat. Možná bude potřeba nějaká legislativa na zavedení určitých mechanismů a to určitě komise navrhne a tento parlament se tím pak bude zabývat normálním způsobem. Odpovědět panu Ujezdovskému bych chtěl tak. Jaká bude metoda zavádění této dohody, pokud Spojené království se rozhodne setrvat v Evropské unii? Všechno tohle začne fungovat a deklaratorní části budou prohlášeny, deklarovány. Komise splní svou část dohody tím, že navrhne tu legislativu a pokud se to bude týkat smluv, no tak můžeme očekávat, že se to bude odehrávat řádným způsobem. Pan Leinen se ptal, zda tam dojde k permanentnímu konfliktu o výklad. No, tohle napsali lidské bytosti, doufám, že chytré lidské bytosti, chytří a mazaní právníci, bez pochyby se budou dívat na to, jaké je přesné znění toho textu, které se teď bude překládat do všech možných jazyků a budou přemýšlet, co to znamená. My si myslíme, že je to přesné, jasné, legální a stanoví to jasný závazek hlav států a vlád a politických institucí Evropské unie. Doufám, že do toho mohou zahrnout i parlament. A doufáme tedy, že to bude řádně implementováno. Nemohu samozřejmě vyloučit, že se objeví eh, nějaké argumentace, že se tohle tady myslelo a nemyslelo, tak samozřejmě, že lidské bytosti to mohou vnímat různě. Pokud dojde k pozitivnímu hlasování ve Velké Británii, tak předpokládám, že toto bude dohoda settlement tak, aby Evropská unie se mohla věnovat pak dalším otázkám. No, Harigi, co v sekci 4, jaké jsou tam cíle, mechanismů, které vzniknou. Samozřejmě detaily budou obsahem legislativního návrhu, až na to dojde řada, ale hovořme jasně, tohle je reakce na situaci, která vznikla velkým nárůstem pracovníků jiný, z jiných států ve Velké Británii a dopad, které to mělo na součásti britského sociálního systému, který poskytuje dávky lidem, kteří pracují v nízkohonorovaných profesích a tyto dávky mohou být značnou, značným navýšením toho příjmu. To má určitý kontext, je to reakce na to, co vyjádřil jako obavy v této souvislosti britský premiér. Legislativa samozřejmě se nebude týkat jenom Velké Británie, ale všech členských států. Ale způsob, jakým je to napsáno, aspoň my tak čteme ten návrh, zbytek už je přenechán vám a radě, my navrhneme v souladu s tímto principem aby se stanovovala kritéria a rysy, které e, budeme potom v tomto procesu sledovat. Pan Anderson se ptal, zda toto je závazné, že rada nemá právo měnit smlouvy. Samozřejmě, že ne, ani je nezměnila. Tohle není nová smlouva, to není změna smlouvy to je rozhodnutí hlav států a vlád členských států Evropské unie. To je přesně stejný formát, jako se použil tenkrát ve vztahu k Dánsku, kdy dohoda také byla deponována u OSN. Nemyslím si, že je to nějaký pouč. Myslím si, že to je právně závazné podle mezinárodního práva a my očekáváme, že to bude také naplněno členskými státy a evropskými institucemi. Toto tedy je odpověď panu Helmesovi také. Je to hotová dohoda. Představuje to jasně vyjádřenou vůli všech 28 hlav států a vlád nebo členských států Evropské unie a proto komise a rada ono to nevyžaduje budoucí inkorporace do smluv, ale je tam ustanovení, jakým způsobem by to v budoucnosti mohlo být inter, inkorporováno tak, eh, aby to bylo součástí smluv, ale tohle je standardně závazná mezinárodní úmluva mezi členskými státy a my máme naprostou důvěru v to, že pokud Velká Británie zůstane členem Evropské unie, tak eh, toto bude dodrženo. Děkuji pravděpodobně budeme potřebovat vaší přítomnosti u příštích diskuzí v příštím měsíci. Milí kolegové, teď se dostáváme k bodu 13. Prosím pana Ujazdovského, aby se chopil úvodu k tomuto stanoviska o výroční zprávě za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě. Bye bye. E, pani przewodnicząca, szanowni państwo. E, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. E, rád bych několika slovy pohovořil o práci na zprávě vyjasnění zásad subsidiarity. Je to výroční zpráva za rok 2014 a stručně bych pohovořil také o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy mnoha poslanci. A srdečně bych chtěl také poděkovat za pozměňovací návrhy. Stanovisko vychází z jednoho, z jednoho jednoznačného předpokladu. Je tady záměr posílit pravidla pro subsidiaritu a postarat se o to, aby byla v praxi opravdu uplatňována. Většina pozměňovacích návrhů tento záměr podporuje, což znamená, že by se mělo přesně upřesnit, jaká kritéria mají platit pro uplatňování subsidiarity. jak je možné podpořit aktivitu Evropské komise v této oblasti. Na to se zpráva také zaměřuje. Jsem velmi rád, že navzdory politických, politickým na navzdory politickým eh, skupinám, nebo tedy napříč politickými skupinami eh, je toto eh, podporováno. A já bych chtěla navrhnout několik kompromisních pozměňovacích návrhů tam, kde dochází ke konfliktu mezi jednotlivými návrhy, Například jsou tady poznací návrhy, které si nemyslí, že je nezbytné vytvářet větší pružnost v postupech a konzultačních řízeních při tedy konzultaci národních parlamentů. E, tam nebudu schopen ty věci zapracovat, když budou e, v rozporu s tím, co tam je, ale většina z pozměňovacích návrhů mi pomůže vytvořit novou, konzistentnější verzi textu a já jsem za ně vděčný. Potom vám samozřejmě zašlu pozměněný text, tak abychom včas před odhlasováním na tom celé mohli pracovat a mohli se dopracovat ke kontextu. Děkuji. Pan Preda, děkuji. Paní předsedkyně, Chtěl bych nejprve poděkovat panu kolegovi za to, že vypracoval toto stanovisko. Je důležité, aby se náš výbor vyjádřil eh, k tématu proporcionality a subsidiarity, eh, zejména s ohledem na to předešlé vyjednávání. Chtěl bych zúraznit některé důležité prvky stanoviska, které jsou zahrnuty v mých pozměňovacích návrzích Zejména bych chtěl říct, že lituji toho, že stanovisko o otázce subsidiarity eh, pojednává kriticky a negativně, zatímco okolnosti ukazují, že subsidiarita je plně dodržována všemi evropskými institucemi. Evidentním důkazem je, eh, že eh, žlutá karta nebyla v roce 2014 ani jednou uplatněna. Ne proto, že by národní parlamenty ji nemohly uplatnit, oni již ukázali, že jsou toho schopny, ale nebylo to uplatněno proto, že princip subsidiarity nebyl porušen. Ehm, přesto ovšem to stanovisko je k tomu velmi kritické. Pokud nedochází k porušování pravidla subsidiaritu, tak proč tento kritický tón? Balíček eh, lepší právní úprava v roce 2015 zavedený komisí eh, ten tehdy nějak eh, nekritizoval princip subsidiarity, bylo to k tomu spíše pozitivní. A myslím si, že bychom tady neměli volat o no, po nových mechanismech souvisejících s principem subsidiarity, jak to předkládá pan zpravodaj, protože všechny nástroje, které potřebujeme, již existují. Na, mí, na Tady máme například síť národních parlamentů a nástroj IPEX, který by měl být efektivněji používán, je velmi důležitý. Ale není potřeba vymýšlet nový nástroj. Nemyslím si, že by měl být rozšířen eh, termín osmi týdnů, během kterých mohou eh, národní parlamenty předkládat svá stanoviska. Já si myslím, že osm týdnů, že to je přiměřená doba, je to poměrně dlouhá doba Není to 8 hodin nebo 8 dní, je to 8 týdnů, to není zanedbatelné. Je potřeba věnovat pozornost tomu, aby nebyly spochybněny pravomoci institucí, například iniciativní pravomoc komise. Myšlenka červené karty, tak jak je navržena ve vyjednávání, o dohodě s Spojeným královstvím, mám pocit, že to je krok špatným směrem. My, evropští poslanci z politického hlediska, musíme se zasazovat, eh, nebo že, pardon, že se ne, nemáme zasazovat o to, abychom dali moc eh, národním parlamentům tady některé věci zablokovat. Já do toho nechci vnášet eh, skeptickou notu, ale vůbec nejsem spokojen s dohodou, eh, kterou pan eh, Cameron a 28 hlav států a vlád dosahli. Já si myslím, že ta dohoda je špatná a myslím si, že tady vlastně začínáme vše zbytečně komplikovat a kráčí to špatným směrem. Pokud jde o meziparlamentní dialog, musíme si eh, samozřejmě položit otázku, jak s národními parlamenty lépe spolupracovat, ale je v, našim, v našem zájmu, abychom eh, nepřebírali některé věci, které mají dělat národní parlamenty. To je jejich úkol. Děkuji. Charles Garens, děkuji paní předsedkyně. Myslím si, že je tady celá řada možností, které národní parlamenty nevyužívají. Kristián to tady již řekl přede mnou. Myslím si, že současný systém bez změny je eh, tedy no, dobrý. Potom druhá věc. A tam jde o to, zda prodloužit eh, tu lhůtu 8 týdnů. Stejně jako předřečník si myslím, že 8 týdnů by mělo být dostatečné Samozřejmě, že je potřeba využít veškerou tu marži, která eh, je tam nabídnuta. A pokud si národní parlamenty myslí, že ta lhůta není dostatečně dlouhá a podle toho, co jsem říkal já a i já, chci říct, eh, co si říkal ty a co chci říct já, Národní parlamenty mají vždy možnost obrátit se na hlavy států a vlád, kteří potom mohou přijmout mezinárodní dohodu, která by prodloužila těch 8 týdnů. Eh, a pak by se dalo říci, že mezinárodní eh, dohoda nebude, eh, až vstoupí v platnost v konfliktu s existujícími smlouvami. Myslím si, že minulé pondělí se otevřely nové horizonty, pokud jde o pružnost eh, aplikace smluv. Další řečnice hovoří bez mikrofonu. Mulțumesc frumos, doamna președintă. În calita... Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto stínová zpravodajka bych chtěla srdečně poděkovat eh, panu zpravodaji za jeho úsilí. Pokud jde o zprávu o subsidiaritě a proporcionalitě. To je základní princip Evropské unie. Subsidiarita, eh, ta se ovšem stala takovým jablkem sváru. To je dnes zřejmé, i pokud jde o jednání Evropské unie se, s eh, Velkou Británií. Eh, Brexit, kterým se již tak dlouho zabýváme. Já si myslím, eh, když pomyslíme na právní akty, které předkládají národní státy a eh, vztahy mezi Evropským parlamentem a Národním parlamentem, tak tady opravdu je mnoho pozměňovacích návrhů. Je to mechanismus národních parlamentů, které se mají eh, podílet na našich rozhodnutích. Máme tady tu žlutou kartu a pak je tady eh, také otázka třeba zelené karty. Národní parlamenty opakovaně žádali o to, aby směli spolupracovat, aby se mohli více angažovat v naší eh, práci a oni by vlastně eh, chtěli mít rozhodující vliv na eh, evropskou legislativu. Já s tím souhlasím, ono je dobré podporovat spolupráci mezi národními parlamenty a evropskou úrovní. Mělo by to být co nejlepší a také e, kontrola souladu legislativních aktů, tam ty principy musí samozřejmě také platit. Vše musí probíhat v konkrétní určité fázi celé té práce a cílem by měla být lepší právní úprava. Ozývají se ale také hlasy, které se jaksi distancují e, od této konstruktivní spolupráce a spíše by si přáli, aby eh, ty pravomoce se oddělily. Já si myslím, že to není dobré a nemohu s tím souhlasit. Zpráva, o které dnes hovoříme, o roku 2014, pardon, neodráží eh, dohody z roku 2014 a ten dokument není dobrým základem pro diskuzi o e, vytvoření nových mechanismů e, pro e, účast na legislativním řízení. Tady ty různé postupy, ty různé karty, kontrola subsidiarity a tak dále. A i ta možnost té zelené karty, tak to vnímám, je to moje stanovisko, stanovisko i naší frakce, jsem otevřená a rada si vyslechnu vaše reakce. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo další, takže ještě mě napadá, jestli nechce hovořit eh, pan eh, Uljazovský. Eh, jenom velmi stručně k tomu, co tady říkala paní poslankyně k návrhům přepracování reformy Stalo se zvykem, že naše stanoviska mají nejen čistě historický význam, ale že se v nich objevují i nové mechanismy. A každé stanovisko, které bylo předloženo v posledních letech, obsahovalo také nějaké návrhy reform. Teď k tomu, co říkal pan Preda. V žádném případě nechci navrhovat zprávu, eh, která by eh, zněla negativně, aby tam byly nějaké chyby ve formulaci nebo v jazykové verzi. Ale v žádném případě nechci příliš kritizovat současnou praxi a v tom smyslu jsem ochotný přistoupit na kompromisy. Jak jsem již uvedl úvodem, kompromisní pozměňovací návrhy eh, chci přijmout, eh, chci, aby tady vznikl konsensus. Nedostatečný konsensus, pokud jde o prodloužení lhůty na dobu delší než 8 měsíců, hovoří se až o 12 měsících, eh, pardon, týdnech, tak tady um, Pokud by národní parlamenty měly nějak vstou, nějakým způsobem zasáhnout do eh, institucionální struktury Evropské unie, tak by právě Evropský parlament měl vyjádřit důvěru vůči národním parlamentům a také vůči eh, zákonodárným pravomocem národních parlamentů. Já nemám strach vytvářet tady větší důvěru nebo dávat důvěru. Tady by Evropský parlament a národní parlamenty neměly stát eh, v opozici. Budu se snažit vypracovat maximum eh, kompromisních návrhů, které by byly dobrým základem pro kompromis, ale v podstatě o tom rozhodneme, až budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Děkuji budeme hlasovat o tomto stanovisku na příštím zasedání 14. až 15. března, takže e, nemáme příliš mnoho času na práci, na kompromisech. E, já bych chtěla tímto schůzi uzavřít. Děkuji vám za účast. Nie, vám wierzyłam w to, że